Krásné odpoledne, dámy a pánové, milí kolegové. Dovolte, abych zahájil naše schůzy. Dnes máme celkem osm jazyků k dispozici a proto také využiji své mateřštiny. Máme velkou radost, že eh, je mezi námi pan komisař Pierre Moskoviči a je nám k dispozici. Eh, máme dnes eh, celkem dvou a půl hodinové zasedání, hodinu a půl s příslušným komisařem pro otázky zdaňování a tak dále a hodinu s odborníkem Financial Action Task Force panem Achimem Kumarem. Dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal a abych ještě jednou upozornil na to, že eh, veškeré příspěvky je možno sledovat na webu a kromě toho nerozdáváme žádné dokumenty, e, protože kolegyně a kolegové dostali své odpovídající podklady již předem. A dovolte, abych znovu přivítal pana komisaře Moskovičio jako člena Evropské komise, který je odpovědný pro finanční záležitosti, zdaňování a celní otázky. Poslali jsme vám předem seznam otázek. Na toto setkání jsme velice poctěni, že jste si Eh, našel čas, abyste nám odpověděl, vaše písemné odpovědi dostali členové našeho výboru. Dovolte, pane komisaři, abych vás nejprve vyzval ke krátkému úvodnímu projevu eh, v souvislosti s otázkami, které znáte, v souvislosti s tématikou našeho výboru. Pakliže to bude možné, prosím pět minut a po vašem úvodu bych eh, poté rád zahájil diskusi pro otázky kolegů našeho výboru. Otázky eh, budeme dělat tak, jak je běžné v našich slotech a odpovědi eh, vždycky celkem pět minut. Otázky maximálně na minutu a potom budete mít čas na to zareagovat, pane komisaři. Takže ještě jednou srdečné díky za to, že jste přišel a dovolte, abych vám hned dal slovo. Prosím pěkně, pane komisaři, máte slovo. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo, milý pane Langene, dámy a pánové, pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegové pokud si mohu dovolit, tak to vás oslo- oslovit. Já budu hovořit mateřštinou, protože máme tlumočení, budu tedy hovořit francouzsky. E, je to pro mě důležité, že jste mě pozvali na vyšetřovací výbor pana o daňových unicích, e, daňovém obcházení a praní špinavých peněz. Já běžně chodím na podobná slyšení do parlamentu přes příslušné výbory, jako je výbor TAX, například. A pokaždé je to příležitost si vyměnit eh, informace o pokroku v oblasti daní a jaké jsou naše cíle. Toto slyšení zde není tudíž pro mě výjimkou. A eh, činnost vašeho výboru, který byl vytvořen poté, co Eh, eh, byl, byl jaksi odhalen případ Panama Papers, tak eh, začali jste fungovat a to je zásadní, protože v podstatě daň to je takový prvek, který propojuje stát a občana. A stát ten jaksi padá a stojí na daních. A v době, kdy legitimita EU je předmětem útoku, to znamená osvětlit si, objasnit si nedostatky ve fiskálním systému, to je zásadní věc. Já s velkým zájmem jsem si vyslechl vaše diskuze, především eh, vím, že jste hovořili s paní Věrou Jorovou a profesorem Stiglicem a dovol, určitě buďte si jistí, že budu hovořit upřímně, pokud možno kompletně na vaše otázky, poněvadž si myslím, sdílíme stejné cíle. Panama Papers a dále Bahama Leaks nám ukazují, že eh, musíme mít eh, eh, prioritu a to jsou spravedlivější, transparentnější daně. Mm, tyto kauzy napáchaly velké škody ve veřejné mínění, protože se zjistilo, že všechno je příliš obskurní a to je neakceptovatelné. A tyto kauzy nám konstatují, že e, ty struktury všechny jsou příliš komplikované a tak je možné e, různé věci zakrýt. A i ve fotbalovém světě opět jsme viděli nedávno, že to je také velice relevantní, že i tam jsou podobné kauzy a zpráva Eurodatu o e, zvýšení těch daňových úniků, to nám také ukazuje, že ale tato činnost je relevantní. A já jsem hovořil s nizozemskými novináři a tam mi bylo řečeno, ano, počet eh, případů se zvyšuje, ale v minulosti jak si to bylo utajené, tyto informace, aby se nezjistilo, kdo co eh, platí nebo neplatí, ale teď chceme, aby to bylo jinak. Eh, dříve to eh, byla privátní záležitost mezi finančním úřadem a daním, daňovým subjektem, ale dnes je to veřejné, kdo a se ví, kdo, jaký subjekt co má platit a bude to Eh, to znamená, automaticky eh, i zde eh, bude tato informace zveřejňována. Směrnice, kterou navrhujeme, která byla přijata, takže ta, mm, mm, nech, jim cílem je aby eh, se, mm, abychom z těch eh, eh, systémů vyhnali ty špatné subjekty, které se snaží mm, jak si optimalizovat nebo fiskálně, jak se říká, agresivně plánovat své daně. To je ten cíl. A já mm, vím, že zde mm, do toho našeho evropského režimu. Je třeba zavést větší transparentnost a hlavně spravedlnost, protože členské státy potom nedostávají do svých rozpočtů příjmy, na které mají nárok. Pokrok, jak víte, je reálný, je rychlý. My jsme v Evropě skoncovali s bankovním tajemstvím, automatická výměna informací o e, účtech soukromých osob, to již existuje. Zavedli jsme automatickou výměnu o e, daňových přiznáních. Také jsme i navrhli, Eh, takový režim, abychom eh, zabránili eh, agresivnímu daňovému plánování. I jsme zautomatizovali i výměnu informací o činnosti nadnárodních společností podle jednotlivých zemích a určitě také si přeji, aby členské státy mezi sebou se dohodly na tom, že se bude zveřejňovat, tedy od prvního dne, co jsem nastoupil do funkce, to byl můj cíl, tedy aby se všechno toto zveřejňovalo a i jsme viděli, za hranicemi Evropy také existují různé strategie. A takže teď se koná druhý akt naší revoluce eh, v, v, daň, v daních, to, což je CCTB a to je také velice důležité pro podniky a pro občany, protože to eh, jde v duchu spravedlnosti a já doufám, že eh, toto podpoří členské státy. A mm, já v příštích měsících očekávám, e, že členské státy se e, budou angažovat. Také víte, že my zde máme evropský seznam e, daňových rájů na celém světě a tento seznam by měl být připraven do roku 2017 a měli bychom i k tomu připojit sankce vůči těm zemím, které nehrají pravidla, podle pravidel hry. To tež platí mm, pro balíček mm, proti praní špinavých peněz e, s Věrou Jorovou, tak to reagujeme na Panama Papers. Jak víte, ona vám to určitě řekla, my zde navrhujeme, že posílíme boj proti praní špinavých peněz a i zvýšíme požadavky transparentnosti na ty skutečné příjemce mm, prostředků. A včera na ECOFINu došlo k dohodě na směrnici o praní špinavých peněz, to tež platí pro ta různá odstrašovací opatření, která se musí eh, přijímat protože zde existují různí daňoví poradci, kteří zprostředkovávají ty daňové podvody. Já neříkám, že všichni, ale někteří daňoví poradci tomu napomáhají a takže je třeba regulovat činnost eh, těchto daňových poradců. Eh, my v minulém měsíci jsme již zahájili připomínkové řízení, abychom eh, konzultovali se a zjistili, jak nejlépe proti tomu bojovat. Hm, samozřejmě je třeba se dívat do budoucna a mm, ta naše budoucnost musí být lepší fiskální budoucnost. A já doufám, že zde budu moci spolehnout na eh, parlament. Je pravda, že my, já říkám my, protože eh, eh, my a vy, samozřejmě my jsme mm, jak Eh, zahájili novou fiskální éru no, i kvůli těm eh, kauzám, těm skandálům a já doufám, že členské státy, které ne vždycky byly motorem takovéto aktivity, že se připojí a e, my jsme tedy teď začali lámat rekordy, pokud je o přijímání těchto směrnic. My jsme i pod ohledem, drobnohledem občanské společnosti. A já chci, aby všechno to proběhlo i e, podle harmonogramu vašeho parlamentu. Já říkám většin, věci napřímo. Já, mm, my dříve jsme pět let e, nedošli nikam a teď tam stačí sedm měsíců, abychom přijali směrnici. A samozřejmě máme zde další naše mezinárodní partnery G20 a OECD před eh, dvěma týdny s Angelem Pluviou jsem si s ním sešel a takže i oni s námi budou spolupracovat. Já chci vyslat jasný signál mm, mm, mm, i nes, je nutné, aby tento vývoj nebyl zbrzděn, aby abychom eh, opět nespadli do starých jaksi eh, zvyklostí, abychom to neblokovali nebo nespomalovali. Ne, musíme být ambiciozní a jít stejným tempem, protože pokud chceme skutečně bojovat proti daňovým podvodům a obcházení daní a eh, musíme to všechno přehodnotit, já nevím, jaká bude doktrína nového amerického prezidenta, ani nevím, jak to bude ve Spojeném království teď, ale musíme říci, že v posledních letech e, e, Amerika hrála spíše roli spolupracujícího subjektu. Eh, dámy a pánové, závěrem bych chtěl zdůraznit, eh, do jaké míry vaše činnost je užitečná a nezbytná pro pokrok, o který nám jde, aby, sprav- aby daně byly efektivnější a spravedlivější v Unii, abychom měli i efektivní nástroje aby to bylo solidnější, protože my eh, jsme architekti a i staviteli eh, těchto daní. Eh, daně, to je důkaz toho, že Evropa dobře funguje. Proč? Protože E, no, lidé teď mají takový pocit, že Evropa nic neprodukuje, že k něčemu není. E, a tady typicky vlastně to je téma, kde můžeme ukázat, že Evropa je nutná a užitečná. Proč? Protože jeden členský stát sám není schopen bojovat proti daňovým podvodům, protože to tady ta e, daňová státní příslušnost v úvozovkách nemá smysl. A je to také užitečné, protože pouze Evropská unie může kolektivně vytvořit transparentnější a spravedlivější daňové režimy a právě o to nám jde. A v kontextu, kdy eh, legitimita Evropské unie teď je více a více spochybňována vzhledem k populismu, který stoupá každý den, tak já jsem přesvědčen, že eh, mm, fiskální spravedlnost a transparentnost jsou dvě hlavní priority, kterým se musíme věnovat, eh, eh, tak abychom ukázali občanům, že je to Evropa, kterou si zaslouží a kterou očekávají. A to je to, co i očekávám od vaší vyšetřovací komise nebo vyšetřovacího výboru, jehož činnost pro nás bude rozhodující. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. My víme, že společně s námi chcete bojovat za lepší daňovou spravedlnost, o tom vůbec nepochybujeme, ale v minulosti eh, tady jednomyslnost, nutná jednomyslnost na radě eh, stěžila celou řadu projednávaných otázek a víme tady v naší místnosti, jak důležité eh, je tato otázka, jak důležitá je tato otázka. Děkuji vám za tyto iniciativy, nechci tady dlouze řečnit a hned budu udělovat slovo. Jenom připomínám, jednu minutu otázky, maximálně pět minut odpověď, pak, když během těch pěti minut zbyde čas, existuje možnost dodatečným otázkám, tak, aby vy, pane komisaři, jste mohl kolegům dát ještě prostor pro dodatečnou otázku. Nejprve dám slovo oběma spoluspravodajům, nejprve má slovo pan kolega Kofort. Prosím, máte slovo. <clears throat> Uh, Děkuji, pane předsedo, a díky vám, pane Moskavisi. Eh, dnes bojujeme na mnoha frontách pro, za spravedlivý daňový systém, jak jste řekl. Eh, je potřeba zpřísnit pravidla pro daňové ráje, sankcionovat je, zajistit spolupráci daňových orgánů a tak dále, regulace bank a prostředníků a tak dále. Takže to je celá řada takových bojůvek, které svádíme najednou. Já děkuji komisi za to, že e, tyto boje podstupuje a zastupuje názory nás jako parlamentu. Otázka, kterou chci zmínit, se týká té černé listiny daňových rájů. Jak víte, rada, e, pardon, kontaktní skupina komise e, teď na tomto pracuje, na té černé listině daňových rájů. V písemných odpovědích pro náš výbor říkáte, že by kritériem měla být, měla být míra zdanění právnických osob. Ehm, s tím já souhlasím. Myslím si, že eh, takovýto seznam bez toho kritéria skutečně není serióznou čer, seriózní černou listinou daňových rájů. Takže otázka na vás. Eh, jak moc hodláme riskovat, že Rada rozmělní návrh komise ve věci té černé listiny a co můžeme udělat pro to, aby eh, ta černá listina reflektovala realitu, byla použitelná a funkční. Děkuji vám. Pane komisaři, teď máte slovo vy. Eh, Josef Stiglitz, ten vědec, řekl, že u nulové daňové sazby nelze vůbec vybírat daně, ale no, co to znamená, to uvidíme. Děkuji, pane Kofodem ten proces eh, uvedení nějaké jurisdikce na černou listinu je velice mocný nástroj, který máme v rámci řádné zprávy daně, daní. Hovoříme o jurisdikcích, které jsou úzce napojeny na EU, kde je relativně důležitý finanční sektor a které jsou dostatečně vyvinuté. Komise už ten první krok v rámci tohoto seznamu udělala v září kde měla scoreboard předběžného hodnocení třetích států. Cílem eh, tohoto scoreboardu komise je pomoci členským státům určit, které země by, eh, eh, se kterými zeměmi by měla EU zahájit dialog co do řádné zprávy daní. Členské státy, po té, co se rozhodnou, se kterými zeměmi začít jednat, zahájí proces screeningu my jsme použili tři kritéria. Rada se eh, na prvním zasedání rozhodla, že dvě použijeme do června 2019 a poté už se budou aplikovat všechna tři kritéria. Je to riziko rozmělnění návrhu? Nevím, chápu, že rada si přeje dát některým zemím čas na přizpůsobení se. Ale celkově vzato si myslím, že ta kritéria jsme vybrali dobře a že se můžeme jejich prostřednictvím začít rychle, eh, rychle pohybovat vpřed. Ehm, jaký je teď ten další krok? Nejprve musí proběhnout screening toho seznamu před, eh, ještě před, příš, před začátkem roku, tak aby na začátku příštího roku mohl proběhnout screening. Členské státy už znají kritéria pro daný screening členský, eh, jednotlivých států. Eh, Musím říct, že komisař Buda chtěl ambicioznější přístup ke kritériím, tedy že třetí strany musí splňovat eh, všechny tři podmínky transparentnosti místo dvou. Rada chtěla rovněž zajistit eh, určitý stupeň transparentnosti tohoto procesu. Od začátku roku 2017 budou mé služby podporovat tu skupinu pro etický kodex a vypracujeme definitivní seznam. Ale celkově za to si myslím, že máme rozumnou možnost mít do konce roku 2017 poměrně účinnou černou listinu. To je velice důležitá věc. Náš e, systém uvádění e, zemí na e, tu černou listinu je podle mě ambicioznější než OECD. Samozřejmě s nimi je potřeba koordinovat, tak abychom se jaksi moc Eh, moc nelišili, abychom nebyli moc vepředu. Děkuji mnohokrát, pane komisaře. Tady mám krátkou dodatečnou otázku, protože ta se, ten seznam má být odhlasován jednomyslně. Máte tu naději, že se to v roce 2017 podaří? Eh, ano, pomohlo by to, kdyby to bylo jednomyslně schváleno a já mám důvěru v to, že se to podaří. Musí se to podařit. Ale tlak na členské státy je naprosto rozhodující. Tlak tohoto parlamentu je rovněž rozhodující. E, tlak vašeho výboru e, ve vaší závěrečné zprávě, do které vám nemám co mluvit, byste ale měl řekl, že na konci mandátu to musí existovat. Ale ban, já jsem poměrně optimistický. Nevidím, že by nějaký členský ta eh, veřejně řekl, protože to jsou veřejné diskusy, že nebude ten seznam. Protože nejprve máme ty screen, ta screeningová kritéria, potom budeme diskutovat, potom bude seznam navržený komisi a pochybuji, že by pak státy řekly, že to odmítají. Eh, bude asi třeba no, dělat určité ústupky, dva ze tří, ale doufám, že k tomu dojde. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Právě jste řekl, že trváte na tom, aby byla splněna tři kritéria, e, v tom vás taky podporujeme. Dovolte, abych nyní dal slovo panu spoluspravodovi Petrovi Ješkovi. Prosím. Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaře, že to jste s námi. Ve vašich písemných odpovědích vysvětlujete, že v roce 2008, když došlo k revizi, komise identifikovala eh, eh, aby eh, v, v offshoreových centrech, aby se sledovala offshoreová centra, aby se o to zajímal příslušný obor na komisi a tento návrh byl předložen komisí v roce 2009. A rád bych věděl, zda byste nám mohl říct něco bližšího k tomu. Co přesně identifikovala komise tehdy a jak se snažila zareagovat na tuto záležitost. Myslíte si, že máme teď lepší šance to udělat, i když rada se zdá chovat tak trochu jak teflon, když přijde na tyto záležitosti? A další otázka. Ve vaší písemné odpovědi jste zareagoval tak, že hovoříte o jasných eh, definicích, kdy to bude moci být použito kdy ne. A celá řada lidí se diví, proč stále ještě nemáme definici, společnou definici na úrovni EU týkající se daňových uniků, eh, daňových podvodů a daňové optimalizace. To by byly tedy mé otázky. Je mi líto, chci se omluvit. Já budu muset po vaší odpovědi odejít, protože se musím účastnit třístraného jednání za chviličku. Děkuji vám. Merci. Uh, já zde vidím tři aspekty v té vaší otázce. První, ten se týká směrnice o úsporách, o vkladech, to byl důležitý krok, první důležitý krok eh, k tomu, aby eh, eh, daňový poplatník se nemohl vyhýbat daním tím, že majetek přesune do zahraničí a potom v roce 2011 další ta identifikovala tam, se, tam v prvním roce aplikace se ho, šlo o aplikaci dohodu se švýcarském, Tam šlo tedy především o ty expozice eh, eh, mě, kdy mm, komise již ve své zprávě signalizovala, že je třeba aktualizovat směrnici o vkladech a příslušné smlouvy se třetími zeměmi, aby se řešily problémy těch zprostředkovatelů, tedy obchodníků, kteří mají mm, sídla v offshoreových jurisdikcích. A teď je definice daňového plánování daných uniků, obcházení daně. Je třeba vůbec vědět, o čem tady mluvíme. Přece když hovoříme o daňovém podvodu, o obcházení daně, je či uniku, či plánování daní. Takže v různých iniciativách jsme to popisovali. Třeba v roce 2012 máme doporučení o agresivním daňovém plánování a v minulém roce jsme vydali eh, sdělení o transparentnosti daní. Potom i máme zde dokument boje proti podvodům a obcházení daně, kde jasně definujeme tuto činnost Eh, kdy je třeba přijímat evropská opatření a si by bylo dobré možná mít fixní definice, ale o tom je zde takové riziko. Eh, když bychom potřebovali třeba určitou flexibilitu, tak by to nešlo. Eh, činnost tedy podvodná či obcházení daně. Samozřejmě tady asi ta nějaká rigidní definice by nebyla tou správnou cestou, i když nějaká kritéria společná je třeba mít. A potom eh, trestná činnost, daňová trestná činnost, krácení daní, ano, tady také potřebujeme eh, definici. Ehm, samozřejmě, ale komise si myslí, že eh, možná některé záležitosti se lepší řeší v členských státech, tedy v kompetenci členských států. Eh, třeba když máme trestnou činnost, která se týká podvodu, tak tam do toho potom vstupuje OLAF, když se to týká tedy evropských financí. Děkuji, pane komisaři. Hmm, čas nám běží. Ano, Petr. Eh, ještě, jestli máte další otázku, 78 vteřin. Dobře, možná k, k CCCTB, k tomu společnému základu. Nedávno jsme slyšeli, že několik členských států Eh, předložilo iniciativu snížit sazby daní. Já si kladu otázku, tedy zdali to vás neodrazuje v, tom vašem, v té vaší snaze protlačit CCCTB. A doufám, že ne. Ne, ne, ne, určitě ne. Ne, ne, my nemáme kompetenci stanovat sazby, jak víte, sazby daně, to není v naší kompetenci, ale nemám pocit, že Eh, eh, některé, někteří by to chtěli udělat přes Axis, což je, boj, což je nástroj boje proti eh, podvodům. Já vím, že tady není to možné. Tedy já jsem pro efektivní zdanění, to znamená ne, žádné nulové sazby nebo příliš nízké sazby. Proto nejsem, protože přece každý musí zaplatit spravedlivou daň. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k mluvčím jednotlivých politických skupin a jako první má slovo pan profesor Darius Osaty za EPP. Mr. Chairman, uh, Commissioner, thank you. Děkuji, eh, pane předsedo, díky pane komisaři, že jste přišel, díky za váš úvod společně s tím prohlášením, že eh, jsme v tom boji s daňovými podvody na stejné straně. To velice rád slyším a těším se na plodnou spolupráci s vámi. Má otázka se týká role prostředníků. Čím víc se posouváme v práci v tomto vyšetřovacím výboru, tím víc vidíme, že role prostředníků ve všech těchto postupech je ta role klíčová. Jako Evropané, kromě regulace bank, kromě zavádění různých daňových povinností na naše firmy a občany. Měli bychom dělat také něco v oblasti regulování právních kanceláří, účetních firm a tak dále, které hrají tuto zásadní roli. Neměli bychom třeba přemýšlet o zavedení nějaké povinnosti pro právní kanceláře, aby zveřejňovali eh, jména vlastníků korporací daňovým orgánům? Do jaké míry by to bylo konzistentní s našimi zákony v EU? Jaký je na to váš názor? Potřebujeme nějaký dohled v tomto sektoru? Nebo si myslíte, že to zvládnete a snížíte objem e, těchto daňových praktik, aniž byste e, zasahovali do těchto subjektů? Děkuji, pane komisaři. To je důležitý bod. Eh, to, co se zjistilo ve fotbale v minulý týden, k jakým došlo únikům, to nám ukazuje, že právě eh, ti zprostředkovatele hrají důležitou roli eh, protože mm, vytváří pro ně takové ty zvláštní režimy daňových úniků. Komise pracuje eh, i eh, na této oblasti, hm, což znamená pro nás tedy finanční zprostředkovatele, právní poradce a daňové poradce, tedy eh, tyto různé profese. A hm, hlavní iniciativy, které chceme přijmout, jsou proto, abychom ty různé režimy agresivního plánování, aby nebylo možné je vyvíjet, propagovat, aplikovat. A aby se to podařilo, tak naše představa je, že musíme vytvořit eh, vlastně mm, takové demotivační nástroje pro ty, kterých se, kterých se to týká, dokonce odstrašovací nástroje. Samozřejmě advokáti, na to se také zaměřujeme, právníci, ty se nemohou již schovávat za eh, tradiční koncepce, instituty, jako je tedy eh, Eh, vztah s klientem, který je eh, utajený. A zde je třeba i mít možnost eh, uvalovat sankce, pokud nebudou respektovat nová pravidla. Ty sankce musí být odstrašující a máme již kritéria, která existují pro v jiných předpisech, takže to lze převést. A jaké, jaký harmonogram, pokud jde o ty zprostředkovatele a ta pravidla zveřejňovat informace? Komise Eh, zahájí legislativní proces, což samozřejmě znamená určité skluzy. Zahájili jsme již eh, mm, připomínkové řízení, abychom zajistili názory, připomínky od širší veřejnosti a poté Poté připravíme hodnocení dopadu a mm, vyhodnotíme různé politické alternativy. Zatím nevíme, kterou cestou se budeme ubírat a musíme definovat kritéria a podle těch kritérií stanovíme tu nejlepší alternativu. A nakonec právní norma, tu by mělo přijmout kolegium komisařů a také bych řekl zde, řeknu vám, jaký je cíl, jaký je časový plán. Takže komise eh, tuto iniciativu předloží nejspíš v roce 2017 a proto také potřebujeme i vaši podporu. Děkuji mnohokrát. Pro jenom 23 vteřin. Dariuši, pane komisaři, děkuji vám za vaši odpověď. Možná nějakou Mm, krátkou informaci nebo vysvětlení o tom, co zamýšlí komise dělat pro to, aby eh, snížila prostě tady ty rozdíly mezi jednotlivými jurisdikcemi eh, v zemích Evropské unie. Pravděpodobně bychom zase neměli být až tak žádostivé příliš daleko. Yeah, please. A Včera se o tom diskutovalo eh, týkající se směrnice eh, návrh eh, už byl připraven pro třetí země, ale stále tady máme spoždění, protože to ještě nebylo radou ECOFIN definitivně schváleno a mělo by to být hotovo začátkem roku 2017. Jsem optimista, myslím si, že poslední výhrady budou odstraněny. Mohl byste nám také říci, které členské státy to včera blokovaly? Všechno bylo natáčeno, já tady nejsem proto, abych udával členské státy. No, některé, mnoho jich nebylo. Ti obvyklí podezřelí. Děkuji vám mnohokrát, ale my to víme. Děkuji. A nyní za sociální demokraty má slovo kolegyně Pervanč Bereš. Prosím pěkně, děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem se vás chtěla zeptat na otázku sankcí, protože veškeří experti, které konzultujeme, nám říkají, že daňové úniky nebudou-li existovat sankce na výši toho spáchaného zločinu, bude obtížné pokročit. Na té pracovní skupině týkající se etického kodexu pokračují diskuse o tom, jak by měly vypadat sankce. A státy se ale neukazují moc kooperativní v této oblasti. Mohl byste nám říci, jak pokračuje práce na tomto tématu a eh, jaké jiné iniciativy, v jakém rámci mohou být podniknuty, včetně a, a toho, aby Evropská komise zasáhla, aby se pokročilo. Co se týče legislativy, ke které se chceme vyslovit ve fiskálních záležitostech a v praní špinavých peněz, abychom pokročili v této oblasti. My známe překážky rady, rada, členské státy, ale už jsme viděli komisi, e, že e, předložila něco, co umožnilo zasahovat, ale víme, že jednomyslnost tady blokuje e, nějaký pohyb. Sdílíte tento názor, že sankce by měly být dostatečně věrohodné pro to, aby umožnili respektování evropských a mezinárodních pravidel a aby se kromě lení legislativy se také kontrolovalo její implementace, aby tady nebylo riziko, že zklameme veřejnost pakliže eh, to nepřinese pozitivní výsledky, protože víme, jak široký je ten fenomén ten jev. Děkuji mnohokrát, prosím pěkně, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní Pérez. Ano, to je trochu paralelní proces eh, s těmi kompetencemi, které se duplikují, překrývají. My jsme vytvořili seznam kritérií a rada, ta, to je odpověď na pana Koforda, ta Eh, my, takže to tak. My jsme navrhli screening na začátku 2017 a eh, zahájí se diskuze s členskými státy, respektive dotčenými třetími státy a na konci roku budeme mít definitivní seznam. Ale princip toho seznamu je pomoci, aby ty eh, státy začaly lépe řídit své daně. A ten seznam je dost krátký, než bychom na někoho zapomněli, ale v mezidobí některé státy, které by tam normálně měly být, tak se zavázaly, že se budou transformovat, že se změní své praxe. A pokud jde o ty jurisdikce, které se nechtějí zapojit, tak tam je třeba zavést sankce. A to není nějaký byrokratický jazyk, ne, to je doopravdy. Zde Teď eh, jaksi je to ale na členských státech, eh, protože ty musí rozhodnout o sankcích, které uvalí na ty nespolupracující jurisdikce. Ty sankce musí být dostatečně odstrašující, aby ty jurisdikce, které nepochopily, že je to v jejich zájmu eh, dobře řídit své daně, tak by měli dostat těžké sankce, velké sankce. A samozřejmě to bude mít dopad na ty podniky, které se snaží v takovýchto daňových rájích ukládat své peníze. A bude to i odstrašující pro firmy, které již jsou tam etablovány. Nakonec, myslím si, pokud jde o obecný e, sankční e, režim, tak to spíše spadá do kompetence členských států. Já nebudu hovořit o směrnici boje proti špinavých peněz, to spadá do kompetence věry eurové, Ale my teď hovoříme o e, evropském prokurátorovi, protože podvody z DPH to je obrovský problém. To představuje téměř 70 miliard ročně. A já jsem chtěl, aby toto bylo prezentováno, aby to prezentovala na ECOFINu. Nikdy zatím se to nestalo. Členské státy přichází o desítky miliard na nevybrané daně DPH. A proto, e, ano, ten systém tedy je předmětem útoku, podvodu a Evropský parlament také má e, dobré možnosti, nástroje a můžeme spolupracovat. Komise dělá vše, co může ale byla by silnější, kdyby jste nám pomohli, abychom zavedli reálné sankce. A to by mohlo být součástí i činnosti vašeho výboru, vaší zprávy. I vy můžete využít eh, svoji vyjednávací pozici, aby eh, se tyto seznamy zveřejňovaly. Teď se diskutuje o tom, jaký máme právní základ, fiskální právní základ, e, protože tady jinak by platila jednomyslnost a to je těžké. Takže pokud Evropský parlament o to nebude mít zájem, tak to neprojde. My bychom jako komise chtěli takový právní základ, který by nám umožnil kvalifikovanou většinu. Bohužel zatím to nebylo podpořeno proto je v našem zájmu spolupracovat. Omlouvám se za to, že jsem hovořil dlouze. Děkuji, pane komisaři. Na seznamu teď máme jako další zástupkyni Alde Malte Ruiz. Eh, prosím, kde sedí? Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane Moskoviči, řekl jste hodně věcí které se zdají naší skupině být rozumné. Je tady část odpovědnosti, kterou sdílím, ale musíme vyvíjet e, víc tlaku na členské státy, jak jste to řekl i vy. V návrhu e, změněny směrnice proti financování terorismu a praní špinavých peněz nám Olaf řekl, že by bylo dobré mít odpovídající rejstříky ale na druhé straně eh, tady dochází eh, k tomu, že členské státy mají různou jurisdikci a nemyslete si, eh, že by se to mělo rozšířit na jaksi svrchovanou otázku. Na druhou stranu, vy jste řekl, že, někte, že prostě tyto otázky propadly, protože nebyla jednota, i co se týče zdaňování. Jedna věc je jistá. Tady například paní Stiglitz nám řekla, že je třeba, abychom byli efektivní, ale proto je třeba zrušit daňové ráje. Ale když vy říkáte, že část toho, co vy navrhujete a co my můžeme potvrdit, se může znehodnotit na radě, no tak se dostáváme do nesmírně komplikované situace, protože nebudeme efektivní v tom, abychom skoncovali s daňovými rady, tak už to bude jedno. Protože ať bude, co bude, tak prostě budeme konfrontováni se systémem, který nebude fungovat vielen Dank, Frau Kollegin. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. A teď má slovo pan komisař. Dans votre, la euh, dernière partie de votre question, vous... Ano, eh, vy jste chtěla, abych reagoval na to, že my teď procházíme obrovskou krizí s důvěrou eh, u našich občanů a proto musíme se podívat eh, na naši roli, na naši přidanou hodnotu a Eh, proto očekáváme, aby tato směrnice byla proti praní peněz byla přijata v ambiciozní podobě. Zároveň musím říci, že mm, s veškerou skromností, že všichni zde mm, si musíme uvědomit, že Evropská unie to není pouze komise a parlament. Komise není vládou. Ta navrhuje a plní vykonává. A vy jste eh, spolu zákonodárným orgánem, ale sdílíte tuto pravomoc s radou a uprostřed jsou tedy členské státy eh, uprostřed naší legislativní a nelegislativní činnosti. A Evropská unie je také vytvořena vládami členských států a tady musí existovat synergie mezi komisí, parlamentem a jimi, což někdy jaksi je takové Eh, pro mě diskomfortní takovéto pohledy, že snad bychom je mohli obejít. Ne, to nejde. My nemůžeme jít proti ním. Možná bychom měli se chovat inteligentněji v tom, aby ta evropská suverenita byla doplňkem té národní suverenity, aby si uvědomili, že jednáme v obecném zájmu a že Evropa jako celek je o tomto a směrnice proti paní peněz bude důležitým testem, která ukáže na naši zodpovědnost a tady ta naše interakce je zásadní, ale to neznamená, že půjdeme na ty minimální požadavky. Když za komisi hovořím s radou, tak jsem tam proto, abych se s nimi domluval na kompromisu. A teď tedy ten veřejný rejstřík těch reálných příjemců prostředků. Eh, takže samozřejmě tam eh, my vždycky budeme spolupracovat rádi, i když jde o to, aby ty daně byly efektivnější a spravedlnější. Je takový rejstřík těch skutečných reálných příjemců, mm, eh, tak mm, to je důležitý krok, stejně jako ta směrnice proti praní peněz a jde o to, aby se nezneužívaly různé trusty, třeba tím, že se budou zakrývat i koneční příjemci a tam přesto se budou skrývat informace, což je zcela zásadní předejít. Děkuji, ještě 55 vteřin. Máte-li nějakou dodatečnou otázku, prosím? Mikrofon. Já jsem se chtěla zeptat na ten seznam ohrožených zemí, či rizikových zemí, protože vy v července 2016 jste zveřejnili něco, kde nejsou žádné články, které se nacházejí na tom seznamu Panama Papers a to mi nepřijde moc logické. No ten seznam, který byl zveřejněn v červenci, nebylo nic jiného než prostě takové zhrnutí národních seznamů. Připomínám, že eh, ten seznam vyvolal reakce, ale náš, náš seznam bude jiný, protože to bude evropský seznam založený na objektivních seznamech všech zemí světa, eh, které eh, také zveřejnily materiály po létě a mně to nepřijde absurdní. Je jasné, že národní eh, přístup nestačí. Teď chceme mít evropský přístup se společnými metodami a to je radikálně jiný přístup, který začal. Děkuji mnohokrát a nyní mám na seznamu Patrika Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, souhlasím s tím, co jste řekl na začátku původu, co se týče eh, daní a státu. Já mám dvě otázky v této souvislosti. První eh, se týká evropského semestru, který dnes slouží k aplikaci paktu stability a velice často snižování výdajů. Nemohli bychom použít eh, tento nástroj právě proto, abychom dnes zahájili proceduru pro odstraňování ekonomické nerovnováhy, abychom konstatovali, že když státy nemohou pokrýt veškerou část zdaňování společností, eh, tak tady nám uniká 50 až 60 miliard v Evropské unii. A moje druhá otázka se týká DPH. DPH je striktní daň, která má své normy, nebylo by možno nalézt stejný systém pro zdaňování společností, samozřejmě s možností variace jako dolů nebo nahoru, ale bylo by třeba najít odpovídající měřítko, ale eh, kdybychom měli tedy daň s fixním procentním dílem, to by nemuselo být, jako je to v DPA, to by nemuselo existovat pro korporátní daň, prosím je třeba najít správné nástroje, a správné postupy. Evropský semestr, já také na něm pracuji s mým kolegou Dubrovským, je nástrojem koordinace hospodářské politiky. Cílem evropského semestru není dodávat důkazy nebo obvinovat ten či jiný stát. Jedná se o ne, o, nejedná se o naming a shaming, jak se říká ve francouzštině. A co se týče country by country reportingu, Tady je třeba mít taková ustanovení, která zlepší situaci se zdaňováním a to se dělá formou doporučení i formou angažování, povzbuzování k dialogu se členskými státy. Ehm, máme tady také skupinu, která se zaobírá chováním společností. A já si tedy myslím, že v rámci evropského semestru to, co můžeme dělat, je posílit tu část návrhů, doporučení, dialogu, ale nikoli v toho obvinování či naming a shamingu. Nebude tady žádný právní nástroj pro DPH právní základ je jiný, tady není stejná kompetence týkající se nepřímých daní. My jsme využili naší možnost tak, jak jsme mohli. Je třeba ale samozřejmě nebo možné uvažovat o jiných modelech, eh, protože ve fiskální diskuzi máme hol, ty kompetence, které máme a zásada jednomyslnosti je omezující ale důležité jsou také strukturální reformy ve fiskální politice. Týká se to také výpočtu daňového základu a to je asi jednodušší získat, bude-li, to mít, bude-li tady existovat tlak ze strany nevládních organizací občanské společnosti a parlamentu. Děkuji, pane komisaři. Máte ještě minutu na další otázku? No, Často tady zaznívá připomínka ze strany soudců při slyšeních o slabosti či nedostatečnosti eh, financí na soudech. Mohla by komise doporučit nebo prostě dát nějakou pobídku členským státům, aby dali dostatečné prostředky na vyšetřování takových záležitostí, No, já si nejsem jist, že bychom mohli ehm, dát takové doporučení, které by šlo až k tomu, abychom vyžadovali nebo navrhli nějakou legislativu. Ale v našich doporučeních můžeme říci, že je třeba obstarat si nezbytné prostředky pro boj proti fiskálním podvodům a to by jistě mohlo integrovat i toto opatření. To může být zváženo do budoucna. Myslím si, že tam tím směrem bychom mohli jít a potom tady máme eh, úřad veřejného žalce, který je teprve v začátcích. A pak je třeba integrovat do těch doporučení, tak to já rozhodně si poznamenám. Eh, Děkuji. Jako další je na seznamu paní kolegyně Molly Scott Kejtou za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na otázky Jepe Kofoda hned na začátku ohledně té černé listiny daňových rájů. Konkrétně jistě si vzpomínáte, že 24. listopadu se členské státy dohodly, že by měli do screeningu konkrétních jurisdikcí zapojit své experty. Já se chci zeptat, zda sdílíte mé obavy, že má země Velká Británie by mohla být součástí tohoto screeningu a mohla by se snažit zajistit, aby zámořské, teri, zámořská teritoria bývalé kolonie nebyly e, součástí toho screeningu. Já nevím, je to něco jako udělat kozla zahradníkem, řekla bych. Nakonec v září 2017 bude zveřejněn výsledek této kontaktní skupiny a já bych vás ráda poprosila, abyste se teď a tady zavázal, e, že budete ochoten ty výsledky přednášet zde na tomto výboru jako první a to veřejně, abychom mohli sdílet tyto výsledky s našimi voliči. A nakonec bych se chtěla zeptat na USA. E, zatím podle toho screeningu je na členských státech ověřit, zda USA splňují kritérie transparentnosti. My jsme zmínili otázku, že by se USA mohly stát daňovým rájem ve zprávě zelených, která vyšla nedávno a teď, když se prezidentem stane Trump, Myslím si, že to pro nás znamená vážné obavy. Chci se zeptat, zda kontaktní skupina zohlední potenciální daňový, negativní daňový vývoj v USA při tom screeningu. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři. Vaše otázka se týká rizika rozmělňování ambicí té černé listiny. Já eh, se nechci vracet k těm krokům, eh, které už jsem dodal. Musíte si uvědomit, že ten evropský seznam, ta, ta listina je něco, co řídí členské státy a proto rozhodnutí zemí provádět screening eh, je právě na členských státech na listopadovém zasedání ECOFINu požádali skupinu pro etický kodex, eh, aby do ledna 2017 provedli screening určitých zemí. Na zasedání 24. listopadu byl odsouhlasen seznam zemí, které pod, budou podléhat screeningu. Nicméně členské státy rozhodly, že ten seznam bude, bude eh, tajný, což je jejich právo. A Není na nás, abychom jim vnucovali transparentnost. Jak říkáme v těch závěrech z listopadového ECOFINu, budou ty dané dotyčné, dotyčené země informovány nejpozději v lednu. V tomto kontextu tím pádem nejsem v situaci, kdybych vám mohl potvrdit informace tohoto, tohoto druhu, alespoň ne do té doby, než budou ty příslušné jurisdikce informovány. Ale samozřejmě, až nastane čas, bude to celé transparentní a nemáme žádných pochybností ohledně toho, že ten seznam není e, přesvědčivý. Byť vám nemohu říci nic konkrétního. Co se týká Velké Británie, až do Brexitu je to členský stát jako každý jiný. Ten proces je jasný a je konsenzuální. Musím říct, že e, během rozhovoru s Filem Hemdem to vypadá, že Vláda zatím, ale uvidíme, jak to bude vypadat eh, v rámci rozhovoru s Brexitem, se k tomuto zavazuje i dále. Co se týká USA, ten investigativní proces eh, může zahrnovat kohokoliv, kdokoliv se toho může účastnit. Pokud eh, někdo zjistí, že někdo jiný nesplňuje kritéria, tak se to pak musí řešit. Samozřejmě chceme, aby celý postup byl spravedlivý a internacionálně přijatelný, takže teď nechci spekulovat ohledně toho, které země budou nebo nebudou na tom seznamu, než proběhne ten screeningový proces. Takže prosím, počkejme. A nakonec kritéria jsou taková, jaká jsou, protože členské státy se tak rozhodly. Komise není v situaci, kdy by mohla toto nějak ovlivňovat. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Je poměrně běžné, že věci, o kterých se člověk nechce bavit, se označí jako důvěrné nebo tajné. V tomto kontextu ECOFIN a jiné instituce rady nejsou příliš důvěryhodné, protože pokud jde o společné projekty, tak velice často narážíme na to, že jak se nemůžeme dostat k informacím. Proto spoleháme na vaši podporu. Jako další má za EFDD slovo David Coburn. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo a pane Moskovici. Podle Football Leaks Celá řada špičkových fotbalistů údajně používali různé daňové konstrukty na britských panenských ostrovech. V britské kultuře existují jednotlivci a firmy, které vytvářejí bohatství sami pro sebe, eh, ne nutně a proto, aby nemuseli eh, platit daně nabubřelým státním zprávám a platit jim penze. Eh, daňová konkurence vytváří efektivitu a to je dobře. Má otázka. Tato forma daňové optimalizace je podle Evropské komise automaticky nelegální, je to buď vyhýbání se daní nebo daňové podvody. E, občas tyto struktury slouží pro obchodně citlivé informace, případně fotbalisté se mohou bát únosů dětí, rodiny a tak dále, to se může stát za další. Co EU podnikne, respektive co hodlá EU dělat s takovýmito kanály daňových úniků do budoucna, s přihlednutím k tomu, že Spojené království a tím pádem Panenské ostrovy už nebudou součástí EU, tím pádem nebudou spadat pod legislativu EU. Myslím si, že v této místnosti je mnoho pokrytectví. Podle zprávy Eurodat eh, daňové, tajné daňové dohody mezi Lucemburskem a nadnárodními korporacemi se od doby LuxLeaks v roce 2014 eh, významně navýšily, byť Lucemburčan teď Evropskou unii vede. Belgické takzvané sweetheart deals jsou rovněž na vzestupu. A já jsem těm číslům nevěřil až 200, o 248%, což je obrovské číslo. Takže to vypadá, že je tady dost pokrytců. Nechápu, proč se kritizuje Velká Británie. My věříme ve svobodný obchod, nevěříme ve váš eurosocialismus, věříme ve volný obchod, nižší daně a věříme v daňovou konkurenci, aby se zajistilo, že vlády nebudou eh, plítvat tvrdě vydělanými penězmi daňových poplatníků. Eh, pane kolego, to bylo víc než dvě minuty. Odpovídajícím způsobem bude zkrácena odpověď na vaši deklaraci, pane komisaři. Samozřejmě to, co se zjistilo o víkendu, tak to ukazuje, že je třeba, je zde důvod vytvořit spravedlivé daně v Evropě a ve světě. Já miluju fotbal, jako všichni, mm, jako hru ho mám rád, ale to přece nebrání kritickému pohledu na ekonomiku ve fotbale. Ve fotbale a až eh, do, je to karikatura vlastně taková, když vidíme, jak tam se koncentrují ty příjmy do rukou pár <laughs> hráčů a mm, takže tam já myslím, je třeba zavést trochu spravedlnosti, ale e, eh, mm, takovou to ekonomiku ve fotbale neakceptujeme a e, i členské státy hodně platí, eh, do, dávají peněz do fotbalu, aby natáhli talenty a i potom oni se snaží uniknout daním. Je to možná jaksi chamtivost jednotlivců? No možná, ale často hm, jsou to muži, většinou muži jsou to tedy mladí muži, často nezralí, ano, a zatím vším hm, je velký biznes, eh, fotbal, který eh, je tlačí do tohoto a dokonce jim dávají k dispozici různé poradce a nikoho tady nechci obvinovat, to ne, ale eh, komise je si vědomá eh, role těch jejich různých poradců, daňových poradců a proto jsme zahájili veřejné připomínkové řízení na toto téma. Eh, eh, Football Leaks eh, nám ukázal, jaký, jakou roli tam hra je daňový ráj, mm, ty různé fiktivní společnosti a bankovní tajemství. To je všechno propojeno. Ještě bych doplnil, že platit daně, to je základ naší společnosti přece a my věříme, že mm, vše by mělo být spravedlivé a když někdo nezákonně skrývá příjmy v jiných zemích, protože mu to navrhli drazí advokáti, no tak to není fér. A nakonec eh, k britským panenským ostrovům. Já tady nebudu komentovat eh, eh, konkrétně jurisdikce, protože to by podkopalo náš neutrální přístup ke všem jurisdikcím. Jako v ostatních politikách určitě Brexit bude znamenat velké výzvy i pro daňovou politiku v EU i mezinárodně, avšak Spojené království bylo velice aktivním hráčem Eh, nebo je eh, aktivním hráčem doposud bylo, pokud jde o eh, mezinárodní aktivity, které se týkají žádné zprávy daní před Brexitu. Já myslím, že to bude i po Brexitu v rámci G20, K7, protože Spojené království zůstane velkým partnerem. Spojené království hm, protože Britové to chtěli, již nebude členem Evropské unie, ale bude to pořád evropská země. Děkuji vám, pane komisaři. Ne, už nedostanete slovo. Eh, měl jste víc než dvě minuty a teď za ENF Mario Borgezio. Kdy se rozhodne, kdy komise zde zde, kdy konečně začne pracovat na těch interních evropských daňových rájích, které zde máme. Komise rozhodla, že eh, bude zveřejňovat eh, vše, co se týká offshoreových eh, aktivit těch členských států, kde, se, kde nejenom tedy se ukládají ty příjmy, jdeme tomu legálně, ale i ty nelegální činnosti, mafie a podobně. A je to často v Ženevě. A tedy e, i proč nechcete, aby i centrální banka více dohlížela nad evropskými bankami, tak aby to byla větší kontrola bank, ale proč nechcete tedy pro centrální bance, aby vysvětlovala, e, v čem spočívá tento dohled, mm, Mm, nad bankovním systémem v evropských zemích a mm, především nad některými tedy těmi systémy. Pokud jde o eh, daňové uniky a fotbal, tak chci připomenout, že zde mm, v, eh, tady eh, tady ve celém sportu dochází k obrovským únikům třeba ve Formuli 1 určitě také, takže děkuji, vy jste neodpověděl mm, na některé naše otázky, ale mm, já, takže to bych velice rád, abyste učinil. Děkuji. Děkuji mnohokrát, přičemž ta otázka v fotbalu ještě nikdy nebyla diskutována tak intenzivně. Prosím pěkně, pane komisaře. No, mohu pouze zopakovat to, co už jsem řekla před chvilkou v mé odpovědi. Bez pochyby je tady určitá ekonomika ve fotbalu, kterou je třeba jaksi zrevidovat s tou nezbytností zarazit aktivity určitých prostředníků a nelegálních financování, které mohou zneužívat Mm, určité mladé hráče, kteří vlastně jsou v jejich rukou, protože začínají svou kariéru. Ale nemůžeme tady vydírat jaksi oběti. Je to ekonomika, která se právě teď jaksi reviduje a myslím si, že by to nemělo jak si spochybňovat sport. Tady musí fungovat exemplárnost. Co se týče otázky o bankách, no, já nemám tu kapacitu na to odpovědět. Možná, že v určitém okamžiku byste se měli obrátit na Evropskou centrální banky jako výbor pro vyšetřování, protože ona vykonává bankovní dohled, to rozhodně ne náleží nám. A členské státy nedávno schválili eh, schválili postup při uplatňování eh, směrnice o daňování. Ehm, také my doufáme, že tato diskuse bude plodná a rychlá. Opakuji, plodná a rychlá. Nemůžeme ztrácet eh, cíl ze zřetele, který jsme si vytýčili. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Máme ještě jednu minutu pro eventuální dodatečnou otázku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, ano, já jsem zmínil nějak fotbal, ale Formuli 1 také, takže tady odpověď jsem nedostal, nicméně. Dobře. Uh, Konkrétní otázka, která se týká daňových uniků. V Itálii existuje taková norma, eh, která ukládá eh, zdanění 27% v případech, eh, a zde jsme měli jeden velký případ Fiatu, kdy dochází k převodu do jiné země, když se tam převede sídlo. Eh, provozovna, legální provozovna, to se stalo v Itálii, ale ta sankce se neaplikovala a eh, tedy eh, finančáky neaplikovaly. Já si kladu otázku, Jaký bude tedy ten režim dohledu, evropského dohledu nad podobnými formami daňových úniků, mm, jaksi se souhlasem úřadu? To byl flagrantní případ a týká se to navíc podniku, Eh, kde i v minulosti, pokud vím, tam obro- docházelo k obrovským daňovým únikům eh, ze strany eh, vlastníka advokáta Janeryho, který nelegálně vyvážel peníze do daňových rájů bez toho, aniž by někdo vůbec do toho vstoupil. To je prostě Eh, případ, který není jediný pod sluncem. Děkuji mnohokrát. Už uplynul čas pro vaši otázku, ale pan komisař přesto může ještě odpovědět. Já nemohu komentovat členské státy, co se eh, týče jejich kompetencí a nemohu rozhodně komentovat, jak to fotbalový leaks, autolíks, možná příště. Děkuji mnohokrát No, o té Formule 1 ještě příslušným způsobem budeme jednat na našem výboru. Z toho vychází. Tady máme ještě tři řečníky. Pana Luďka Niedermayera za Evropskou lidovou stranu, paní Elišlaň za SAD a pana Markuse Ferbera za EPP a potom mám na seznamu ještě dvě přihlášky do procesu KDI David Kasa a Ana Gomeš. A Fabio de Mazi, samozřejmě. Ludek. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Právě tady padl návrh, že kdybychom měli nějaký výbor k Football League, tak bychom měli také řešit kvalitu hry, nejenom daňové otázky, ale já doufám, že k tomu nedojde. Teď tedy k těm daním. Panama Papers evidentně ukazují daleko komplexnější problém než LuxLeaks, protože řešíme vyhýbání se daní, praní špinavých peněz a jednoznačně trestní činnost, ale zároveň jsme podnikli mnoho kroků k boji s těmito problémy, jak v Evropě, tak na globální úrovni. Když, dovolíme, když dovolíte, zmíním ATAT, OECD výměnu informací, černou listinu, sankce slíbené komisí, směrnice o administrativní spolupráci a tak dále a tak podobně. Je toho celá řada. Chci se zeptat na vaše hodnocení. Pokud všechny tyto iniciativy projdou, je, podle vás, je to podle vás dostačující pro uzavření těch největších mezer, nebo nám ještě něco chybí? Dál. Eh, můj dojem z naší debaty zaměřujeme se na e, prostředníky, že se hodně zaměřujeme na banky, poradní firmy, účetní firmy, ale zdá se, že i právní kanceláře se zde hrají poměrně dominantní roli v případě pana Malíks. Takže chci se zeptat, zda tento názor sdílíte a zda potenciálně to je další možná, další možná rovina našich iniciativ. Děkuji. Prosím, pane komisaři. Je dost obtížné říci, že všechno se vyřeší, pokud vydáme tu legislativu, jako jsme si řekli, protože eh, složky komise nemají dost prostředků přeskoumat každou podrobnost Panama Papers, ale samozřejmě jsme se zaměřovali na eh, veškeré vztahy dostatečně tak, abychom pochopili, kde jsou klíčové problémy. Na tom základě jsme velice rychle reagovali dvěma návrhy a komuniké ohledně dalších kroků pro eh, řešení těchto daňových podvodů. Jednoznačně zde budou i nadále mezery v mezinárodním daňovém systému, které umožní pokračování v těchto činnostech. My jsme odhodláni na úrovni EU tyto mezery e, uzavřít v rámci širší agendy v rámci boji proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Jakákoliv justiční nebo administrativní činnost e, v, e, v návaznosti na Tyto, tyto informace musí probíhat na národní úrovni a pokud víme, členské státy přeskoumávají data, která se týkají jejich národních, eh, národních daňových poplatníků. Podíváme-li se na mezinárodní pole, tak bych řekl, že i zde jsme dosáhli významného pokroku. V rámci daňové agendy máme tady BEPS, společné standardy pro reporting, eh, všeobecné diskuse ohledně transparentní a spravedlivé daňové politiky. Padly také výrazné závazky pro boj se zneužíváním daňových systémů, aby bylo zdanění spravedlivější, aby se zvýšila transparentnost zdanění, aby se zlepšila výměna informací. Další výzva je zajistit, aby se tyto závazky co nejrychleji přeměnily v konkrétní kroky a co nejúčinněji. Eh, zde musí Evropská unie být i vůdčím subjektem. Já nechci být, mít EU, která je pouze následníkem nebo součástí koncezu. Já chci EU, která bude lídrem. Tím, že BEPS a nové globální transparentní standardy budou součástí legislativy v EU. Je velice důležité, aby ostatní země udělali to samé. Velice úzce spolupracujeme s OECD, s G20 a s dalšími mezinárodními partnery. Ale na mezinárodním poli máme před sebou ještě hodně práce. Ano, Tedy Panama Papers ukázali, že potřebujeme vyšší míru transparentnosti, co se týká problému beneficial ownership, tedy skutečných vlastníků, a co do finančních prostředníků. E, v rámci boji proti zneužívání daňového systému e, není statická věc, nikdy neskončí, protože jde o právní služby, jde o finanční technologie, jde o informační technologie, a není pochyb o tom, že podvody nebo vyhýbání se daním jsou tak staré jako daně samotné. A že představivost a inovace podvodníků e, tím, co děláme dnes, rozhodně neskončí. Takže je to takový trvalý boj, e, ve kterém nesmíme nikdy polevit. Rád bych vám řekl, že jsem poměrně pišný na to, co už jsme udělali a e, dělám si trošičku obavy o to, že bychom se měli vrátit k business as usual. To není akceptovatelné. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Já jako vy e, jsem toho názoru, že vynalézavost e, těch, kteří se snaží vyhýbat dani, je daleko rychlejší než snaha těch, kteří se je snaží stíhat. Teď tedy prosím Elis Schlein za sociální demokraty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Panama Papers nám ukázali, že vyhýbání se daní, daňové úniky jsou globální fenomény, které potřebují globální řešení. Je potřeba zohlednit, že rozvojové země jsou tímto zasaženy daleko tvrději. Jsme přesvědčeni, že publikace disagregovaných dat eh, nedostačuje. Nepomůže to rozvojovým zemím, bojovat s daňovými úniky. V jednom dokumentu komise se uvádí, že komise už zahájila práci s členskými státy na tom, aby se snažila zamezit negativním dopadům eh, evropské nebo národní daňové politiky na třetí státy. To je velice důležitý krok. My jsme o něj žádali už v loňském roce. Chtěli jsme evropskou studii dopadu naší fiskální politiky na rozvojové země. Proto by mě zajímalo, jestli nám k tomu můžete něco víc říct. A pak Action Aid vydali velice zajímavou zprávu, která mluví o tom, jak um, daňové dohody uzavírané mezi členskými státy a třetími státy těmto eh, upírají příjmy z daní. Je potřeba zajistit, aby i rozvojové státy získaly svůj spravedlivý podíl daní. Takže v tomto ohledu Máme modelovou daňovou umluvu OSN, kde se mluví o alokacích peněz z daní a já se chci zeptat, jaká je vaše pozice k tomuto. Zda by bylo možné, aby komise vyjednávala daňové dohody jménem Unie. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Co se týká rozvojových zemí a CBCR, Proč Evropská komise nenavrhla globální CBCR? Chceme zjistit, co dělají všechny nadnárodní podniky v oblasti daní. A proto náš návrh necelí pouze na evropské firmy, ale i na ty neevropské, které fungují na jednotném trhu. Jsme přesvědčeni, že v ideálním světě bychom možná mohli mít i konkrétní zprávu k aktivitám nadnárodních korporací eh, ve všech zemích světa, ale při návrhu legislativy se musíme přidržovat právních omezení a ta možnost zkrátka neplatí. Problém je, že pokud chcete globální zveřejňování informací, není možné aplikovat stejné požadavky na evropské a na evropské firmy. Například eh, z legálního hlediska, z právního hlediska, není možné donutit nadnárodní korporaci z USA, aby nám dávala informace ze Singapuru a Číny. Pokud bychom se o to pokusili, eh, skončili bychom dvourychlostním systémem, což by poškozovalo naše evropské podniky. Museli by zveřejňovat informace o svých provozech mimo EU a jejich rivalové by toho mohli zneužít k tomu, aby získali informace pro své investice a další strategii, aniž by museli dávat stejné informace výměnou. Takže eh, zatím stanovujeme globální příklad, doufáme, že se námi budou ostatní řídit, přičemž mezinárodní přístupy nám umožnili jít ještě mnohem dál. My jsme o tom hodně hovořili zde v parlamentu a vidím zde určité námitky. Eh, nemyslím si, že to je spravedlivé, upřímně řečeno, protože my jsme jediná část světa, která má schopnost a ochotu zavést transparentní CBCR jediná, jediné místo na světě. Takže pokud chcete dělat ještě víc, tak pak, když některé členské státy velice neochotně reagují na to, eh, co navrhujete, no tak to je maximalistický přístup. Já jsem tam od toho, abych připravoval kompromisy co nejambicioznější. A pokud nebudu mít podporu Evropského parlamentu, no tak fajn, tak si můžeme vyvíjet, co chceme. Můžeme navrhovat transparentnost ke všemu a všude a nebudeme mít ve finále nic. Já jsem reformista, já nejsem pro revoluce. No, býval jsem. Když jsem byl mladý a měl jsem dlouhé husté vlasy, to už dnes dávno není pravda. Takže upřímně řečeno, prosím, podpořte nás, eh, nekritizujte nás z hlediska toho, že bychom měli dělat ještě víc, protože to není možné. Já za to CBCR bojuji. A je zde obrovská neochota v členských státech, to si musíte uvědomit. Eh, pokud budeme chtít ještě víc, už nepůjde o odpor, ale už půjde o blokádu. Eh, děkuji, pane komisaři. Eh, rád bych ale kolegyni dal zapravdu v tom, že spravedlivé rozdělení mezi průmyslovými a rozvojovými státy musí být na naší agendě když si uvědomíme to, že good governance v Africe v mnoha zemích není možná, protože zde nedochází k výběru daní, takže ono to patří dohromady. Takže teď kolega Ferber. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Jako komise musíte v rámci čtvrté směrnice o praní špinavých peněz vytvořit seznam vysoce rizikových zemí prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Musíte to aktualizovat. do posud. jste to dali na Financial Task Force. Ten seznám je přehled, najde. ale vůbec se tam nenajde Panama. Možná eh, my jsme vás upozornili na to, ale nedošlo k tomu. A já se chci zeptat, proč příští týden nebo přes příští týden, co se týče plánu práce komise, chcete zahájit akční program týkající se praní špinavých peněz, ale protože čtvrtá ještě nebyla implementovaná a o páté se radíte směrnici tedy. Jaká opatření chcete provést v rámci tohoto akčního plánu, který chcete předložit na konci roku? Děkuji mnohokrát, pane kolego, prosím pěkně, pane komisařino. Mně je líto, Pane Ferbere, já bych rád odpověděl na vaši otázku, ale tady hovoříte o tématu, eh, které nespadá do mé kompetence, protože to je portfolio paní Jourové a ta tady byla na slyšení, takže já rozhodně tady nechci prostě hovořit jenom obecně, to byste mi určitě vytkl. Eh, takže mm, já bych vám ne, na vaši otázku nemohu odpovědět. Já co vám navrhuje, abyste mm, tuto otázku dal paní komisařce, já ji to můžu předat maximálně. Ano, tak na tom budeme trvat. Pan kolega Feber má, máme ještě tři minuty. No, ale ten seznam FATF bude schvalovat kolegium komisařů. A pak, když jsem správně informován, tak tady bude také kolegiální, čili odpovědnost všech komisařů, odpovědnost celého kolegia. A poté, co jste prvním členem kolegia, eh, tak si myslím, že byste se přesto mohl vyjádřit k tomu, proč nás se vůbec nic nezměnilo na tom seznamu FATF. Musím si tady klást otázku, proč se nebudeme říkat výbor pro Severní Koreu, které se to asi týká víc než Panamy tady podle toho seznamu. Promiňte, že to říkám trošku provokujícím způsobem, ale komise je kolektivní orgán. Já jsem kolegiální a cítím se jaksi kolegiální s celým kolegiem komisařů, ale zároveň je třeba eh, uznat, že je třeba ctít kompetence jednoho každého, jinak by tady propukl chaos. Co se týče seznamu mm, v rámci směrnice praní proti špinavých peněz, to je proti daňovým unikům, ale ne proti praní špinavých peněz. Tady nelze zaměňovat ty dvě věci. Eh, kdybyste se mě býval zeptal, jestli se domnívám, že je normální že Panama eh, je na národních listech, ano, ale ne všichni. Pane předsedo, ne všechny státy mají seznamy. A moje země, France, Francie nedávno ten seznam zveřejnila, ale když tam není Panama, kdyby tam nebyly Panama Papers, řekl bych, že je to totálně naprosto skandální, ehm, protože nemůžeme modifikovat parametry na tom seznamu eh, eh, bude se, já vám mohu dát pouze to odpověď, že vás budeme lépe informovat eh, po tom zasedání. Děkuji, pane komisaři. Ten seznam EFDF je něco specifického, protože ji musí komise schválit. To je rozdíl od té další o těch dalších se nemusí být přijata, ale komise ji přijme, ale komise může vytvořit vlastní seznam, tedy pane předsedu na to kladu veliký důraz. Ano, komisí to bylo přijato, ale můžu dělat svou, svůj vlastní seznam. To je v pořádku, dobře. Takže my panu komisaři tuto otázku ještě jednou předložíme písemně a požádáme ho písemné odpovědi týkající se této možnosti. Tedy teď, krátce před závěrem naší schůze, tady máme ještě tři přihlášky do KDA, David Kaza a David. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že pan komisař bude schopen odpovědět. Vy jste říkal, že byste chtěl mít takovou situaci, že eh, se k tomu bude přistupovat zvláštně, ne business as usual. Moje první otázka je, mil, je milné si mít špatné, mít nového ministra, který se eh, za, zapojí do Panama Papers a eh, v světle transparentnosti. Požádali jste malcké orgány, aby prověřili tohoto prošetřili tohoto ministra, protože Malta a navíc ještě bude eh, předsednickým zeměm, zemí za pár týdnů a já doufám, že eh, k tomuto ministrovi nebudete přistupovat business as usual, tedy k tomuto ministrovi. Děkuji, kolego Káza. Pane komisaři, můžete k tomu něco říci? Do jaké míry eh, rada předsednictví eh, může očekávat intervenci komise? No, ne, ne, ne, nebudeme se vměšovat do e, řízení členských států. To byste nám někteří vytýkali. Ne, možná všichni, ale ti, kteřím e, se to hodí, třeba ne. Ale mm, to není na nás, tedy na komisi, abychom řešili individuální kauzy, případy. To můžete dělat vy jako vyšetřovací výbor. To je zcela mimo naši kompetenci. Děkuji. Konstatuji tedy, že to nespadá do pravomocí komise, podle tedy jejich vlastní výpovědi. My samozřejmě na to budeme hledět jinak jako e, výbor vyšetřující. Děkuji mnohokrát, Ana Gomeš. Pane komisaři, kromě Eh, role účetních, daňových poradců, právníků, eh, tedy eh, v tom, jak skrývají ty skutečné vlastníky. Takže potom se máme i problém s promiskuitou těchto zprostředkovatelů. A jsou to potom i takzvaná administrativní centra pro arbitráž. Například moje země Portugalsko, ale my nejsme uh, unikátní, my jsme to nevymysleli, tak v roce 2011, tak tam jsme měli vytvořeno soukromé arbitrážní centrum, které má mm, rozhodovat o sporech mezi eh, daňovými poplatníky a eh, finančními úřady. Eh, to je mm, jaksi velice nákladné pro finanční úřady, většinou to tam stejně prohrají ty kauzy, protože samozřejmě Eh, většina eh, takzvaných nestraných eh, rozhodců v podstatě působí jako daňoví poradci, účetní či advokáti, takže vlastně ti napomáhají skrývat ty daně. Takže já se ptám, když Portugalsko nebude jediné, zda jste se na to zaměřili. Děkuji. Děkuji. No, já zopakuji to, co teď, eh, na čem pracujeme. My jsme vytipovali ty situace, které mohou nastat, které eh, díky roli daňových poradců, právních zástupců, eh, včetně rizika konfliktu zájmu mezi rozhodcem a takovým poradcem, ano, to může existovat, a nevím, jak se to řekne a anglicky, ale eh, my nechceme hned skočit k závěru. Nejprve potřebujeme veřejné připomínkové řízení, eh, studii dopadu a poté předložíme legislativní návrh. Já bych velice rád, aby Evropský parlament a váš výbor se tomu pečlivě věnoval a případně vyvíjel nátlak, abychom dodrželi eh, harmonogram rok 2017. My vás tady potřebujeme, i my, tedy komise vás taky potřebujeme někdy. Děkuji. Děkuji, takže ano, na tom zapracujeme. Jako poslední do Catch the Eye Fabio Di Masi. Děkuji. Co se týká směrnice proti praní špinavých peněz, tak informace je taková, že zítra budeme hla- o ní hlasovat. My jsme požádali o zamítnutí. Eh, pokud do toho nezasáhne paní Jorová, tak uvidíme. Vypadá to, že by se ten návrh mohl pro boha i schválit. Co se týká country by country reportingu, tak eh, já jsem zrovna včera zveřejnil své daňové prohlášení v reakci na Football Leaks. Zaplatil jsem 600krát víc na daních než Apple a přitom mám daleko nižší příjmy. Vy jste, eh, paní Schlein, řekl, že nemůžete podniky mimo EU nutit k tomu, aby zveřejnili svou aktivitu z právních důvodů. Eh, to svým způsobem chápu, ale Přece můžete k tomu nutit podniky, které jsou na černé listině. Takže prosím, vysvětlete mi, proč je to v jednom případě možné a v druhém ne. Děkuji. Takže teď prosím odpověď, pane komisaři. Já bych chtěl využít to, toho, co jste řekl. Já jsem ochoten toto zveřejnit a vlastně tak budu moci veřejně eh, říct eh, to, že skutečně Eh, to je činnost reálná a ne mimo. Eh, a někdy čteme zvláštní věci. Pokud jde o druhou mm, otázku, já bych chtěl upřesnit, eh, jak my si E, e, toto vykládáme. To se týká vše, veškeré činnosti v EU, to se také týká činnosti e, ze seznamu daňových rájů. rájů. Je třeba do toho zapojit zbytek světa, to, co není ani Evropa, ani daňové ráje, to je ten zbytek. Výhoda, že máme ten seznam daňových rájů, je, že vlastně potom budeme moci legálně chtít detailní informace. Detailní informace o e, tom, co se děje u nadnárodních společností v Evropě bez ohledu na státní příslušnost i pokud je o zbytek, tak tam budeme mít agregovaná data, protože tady nemáme možnosti, jak reagovat, jak jednat. A mm, já, my aspoň ukazujeme, jaká by měla být cesta já jsem, má to být globální cesta, já jsem přesvědčen, že až budeme mít ten seznam, až bude veřejný, tak určitě zbytek světa se připojí a bude to nakažlivé v rámci G20, tedy aspoň. Takže eh, proto bychom udělali špatně, kdybychom promrhali tuto první příležitost, eh, tento první krok, i když možná není příliš dlouhý ten krok. Děkuji, pane komisaři, tím jsme dospěli na závěr našeho slyšení. Dovolte, abych vám opravdu poděkoval za to, že jste byl ochotný odpovídat na naše otázky. Cítili jsme, že jako komisaři se vám také jedná o tom, abyste s podporou Evropského parlamentu mohl vnést pohyb do vyjednávání s radou. A to velmi vítáme. Na druhé straně bychom vás rádi požádali, aby ty věci, eh, které se ještě u vás objeví během postupu, eh, aby mohlo dojít eventuálně k dalšímu slyšení. To je tedy moje prozba. Děkuji vám srdečně. Dovolte, abych uzavřel tuto část našeho programu. Máme tři minuty přestávku a pak bude následovat další slyšení. Děkuji, pane komisaři. Yeah.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 So, we will start our... Takže začneme s další částí našeho zasedání. Dnes eh, mě velice těší, že mohu přivítat pana Šiše Komara, um, politického analytika a člena FATVF. Srdečně vítejte a já začnu hovořit svým mateřským jazykem. Vítejte srdečně mezi námi. Financial Action Task Force má důležitou roli při koordinování mezinárodních otázek Členem je také komise Evropská, už jsme tady hovořili o seznamech a dovolte, abych vás ještě jednou srdečně přivítal. Jste expert který disponuje četnými zkušenostmi a nám se dnes jedná o tom, abychom se o vás dověděli, jakým způsobem dochází k hodnocení a ke vzniku těch seznamů a co eventuálně můžeme také klást jako požadavky na vás a na komisi. Děkuji vám mnohokrát ještě jednou srdečně. Vítejte a máte slovo na pět minut. Na závěr kolegyni a kolegové vám položí otázky. Prosím, máte slovo. Já. Pane předsedo, dámy a pánové, za sekretariát FATF jsem velice vděčný za možnost přispět eh, v činnosti vašeho výboru. Na začátku bych chtěl vysvětlit, eh, eh, my jsme mezinárodní mezivládní orgán vytvořený v roce 88 k, s cílem poskytnout nástroj boje proti praní peněz. Od té doby jsme se rozvinuli a ef, za, efektivně implementujeme opatření boje proti praní peněz, terorismu, financování terorismu a dalším hrozbám bojujeme. A my stanovujeme i normy, standardy, tak abychom eh, nastartovali politickou vůli přijímat národní reformy a předpisy v této oblasti. Naším cílem je chránit finanční systémy a ekonomiku jako takovou před těmito hrozbami. Tím, že posilujeme finanční integritu a tím, že přispíváme k bezpečnosti. Globální standardy jsou produktem našich FATF jako Best Practices, Guidelines, názory, stanoviska, studie. To kdy studujeme trendy kriminální činnosti a snažíme se o konsensus mezi našimi členy, včetně Evropské komise a 15 členských států a také i e, my, e, my e, vytváříme síť příslušných orgánů, to jsou naše, to jsou naše přidružené orgány jako Manival Rady Evropy a my jsme tedy, i národní vlády se musí zavázat, že budou aplikovat naše standardy a budou vyhodnocovat jejich efektivitu, aby viděli, zdali působí efektivně. I my se dohadujeme na společné metodice, jak vyhodnocovat efektivitu opatření s těmi které pracují i Světová banka, i IMF. Jde o to zajistit konsistentnost eh, našich analýz. A kon, eh, nyní eh, Since 2013, od roku 2013 naše hodno, my jsme vyhodnotili různé stížnosti eh, a mm, máme dvě části. Za prvé vždycky hodnotíme technické aspekty, zda daná země zavedla právní a institucionální rámec a mm, pravomoce, postupy příslušných orgánů, zda jsou relevantní. A to jsou zásadní úhelné kameny, stavební kameny našeho systému a mm, nezávisle na tom hodnotíme efektivitu, která se zaměřuje zaměřuje na implementaci opatření, zdali ty rámce produkují očekávané výsledky a země e, jsou vyhodnocovány podle e, těchto dvou částí a potom se to zveřejňuje a zveřejňujeme doporučení zemím, aby případně vyřešili zjištěné nedostatky. Kromě toho e, také naše organizace identifikuje ty země, které mají nedostatky, které představují rizika pro globální finanční systém. Tyto země poté Eh, jsou pod drobnohledem, což může vést až, že se dostanou na veřejné seznamy, jako například eh, Irán, který tam teď je. A tento proces eh, je úspěšný proces, vedl k nezbytným reformám v řadě zemí. A díky naší činnosti a díky tlaku na členské státy jsme zvýšili povědomí Eh, o tom, že mm, praní špinavých peněz je riziková činnost a i mm, mm, můžeme takto poukazovat na země, které nepřijali, nepřijali opatření, aby tak učinili. Díky, tohoto, díky tomuto procesu vlastně většina zemí nyní má předpisy, zákony, podzákonné normy, aby mohli prověřovat, prošetřovat, trestně stíhat eh, praní špinavých peněz a financování teroristů. Potom díky tomu eh, se mohou odhalit a likvidovat podobné kriminální skupiny. Mm, jsou to eh, i důležité informace pro spravodajské služby a chrání to finanční systém mm, a mm, výnosy z trestné činnosti se takto mohou konfiskovat e, a naše hodnocení nám ukazuje řada, mm, řadu dobrých příkladů, ale také nám ukazuje, že řada zemí pořád ještě má před sebou hodně práce, aby mohla implementovat tyto standardy efektivně, včetně oblasti skutečných vlastníků. V roce 2016 Panama Papers podstatě ukázala, jak byly zneužívány právnické osoby pro tyto účely a ukázalo to, že je slabina v jedné zemi může být exportována způsobem, který poškodí všechny země. Ukázalo se, že je třeba posilovat globální kontroly proti zneužívání různých korporátních struktur. Naše analýza mm, mm, mm, poukazuje na nepoukazuje na konkrétní nedostatky standardů, ale ukazuje nám spíše, že existují nedostatky v národních právních rámcích a spíše v implementaci. A to, to brání orgánům činným v trestním řízení, aby mohli získávat informace o skutečných vlastnicích čase. A tudíž je zásadní, aby země efektivně a plně implementovaly naše standardy, aby bránili zločincům a teroristům ve zneužívání trustů, různých právnických jiných struktur a aby se zaměřovali a proto my se budeme nadále zaměřovat na tyto oblasti a vyhodnocovat státy, aby členské státy eh, aplikovaly normy efektivně. Děkuji. Děkuji vám, Komare. Máme tady celou řadu otázek, protože vy jako expert jste zapojen také do otázek v Ázii, jste zapojen do tohoto dialogu a Tady máme samozřejmě, tam máme také významná centra, možná, že bychom na závěr mohli také směřovat otázky sem. Teď tady mám jako prvního zpravodaje Jepe Koforta, prosím. So much, uh, chairman, and thank you so much. Děkuji, pane předsedo, díky za prezentaci, díky za důležitou práci, kterou odvádíte. Chci se zeptat na FATF a máš seznam vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí, což jsou země, které nespolupracují při boji proti praní špinavých peněz a terorismu. Ve sdělení z 19. února letošního roku v FATF eh, škrtlo z toho seznamu Panamu jen pár měsíců před skandálem Panama Papers – Mnoho z nás se ptá, jak je to možné, že jste pana mu škrtli. Pokud chcete seznam, který reflektuje vysoce rizikové země, co uděláte v rámci změny kritérií nebo důvěryhodnosti toho seznamu? To je první otázka. Za druhé, v rámci Evropské unie máme na tomto výboru ještě jiná slyšení s například orgány finančního zpravodajství daňových úřadů a nám vysvětlují, jak obtížné je identifikovat skutečné vlastníky firem svěřeneckých fondů, zejména v přeshraničních případech. Takže se vás chci zeptat, co může FATF udělat ke zvýšení transparentnosti a identifikaci skutečného vlastnictví. To je pro nás velice důležité téma. Můžete to prosím rozvést? Děkuji. Děkuji. Takže prosím, pane. FATF škrtlo Panamu v únoru 2016 ze seznamu, to je pravda. Bylo to na základě hodnocení z roku 2014 Mezinárodního měnového fondu, eh, které sledovalo implementaci doporučení FATF a vyšlo to v té hodnotící zprávě Mezinárodního měnového fondu. Ta Zpráva identifikovala celou řadu strategických slabin v legálním regulačním a operačním systému. Na základě toho Panama spadla do procesu ICRG, kde byla veřejně identifikována jako země, která má strategické nedostatky. E, v důsledku zvláštního dohledu FATF a IGRF Panama podnikla výrazné kroky pro řešení těchto nedostatků. Eh, Panama podnikla celou řadu, vlastně celou škálu opatření, nejnověji například v lednu 2016, na implementaci AFRF, eh, standardu AFRF. Šlo například o reálné vlastnictví nebo o implementaci požadavků, co se týkalo dezignovaných nefinančních firm a profesí. Takže to byly jedny z těch klíčových nedostatků, které byly identifikovány a které Panama dokázala vyřešit v rámci toho následného procesu. V únoru 2016 eh, FA, FAF došli k závěru, že Panama dostala závazků na základě hodnotící zprávy za rok 2014. To znamená, že mezi lety 2014 až 2016 Panama podnikla výrazný objem kroků co do zlepšení plnění požadavků eh, na nedostatky v rámci hodnotícího procesu. V rámci tohoto procesu FATF škrtl Panamu z toho veřejného listu, ale FATF nedošel k závěru, že by Panama plně implementovala veškeré požadavky FATF, ale říkáme, že ty strategické nedostatky, které by byly identifikovány v té hodnotící zprávě o Panamě, byly vyřešeny v rámci akčního plánu, který Panama za ty dva roky implementovala. Je potřeba pamatovat, že dokumenty z Panama Papers eh, se vztahují na dobu mnoha let. Je vlastně ještě z doby, než Panama i vůbec implementovala ten strategický akční plán který byl odsouhlasen na základě hodnoticího procesu. Samozřejmě potrvá, než Panama celou řadu těchto doporučení implementuje. Tato opatření budou ověřována na příštím kole hodnocení, k čemuž dojde příští rok, protože Panama je členem AFILAKu, což je standardizační orgán, a příští hodnocení bude identifikovat, co přesně Panama udělala za účelem implementace požadavku které byly e, součástí toho kolektivního rámce. To znamená příští kolečko hodnocení, kde budeme řešit nejen technickou, technické plnění předpisů, ale také jejich efektivitu, tak tam to budeme hodnotit holističtěji a daleko šířeji. Uvidíme nejen zda vznikly ty zákony, ale uvidíme zda fungují a zda mají své výsledky. Děkuji. Děkuji. Musíme trošku koukat na hodiny, ano? E, tak, v zastoupení pana Ješka. Je zde pan Louis Michel. Prosím. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji našemu expertovu. Mám tři krátké otázky. Vy provádíte analýzu takzvaných rizikových států, co se týče praní špinavých peněz. Evropská komise se opírá o váš seznam, aby předložila tu svou, které, o které se ostatně bude zítra hlasovat na výboru Libe. Za prvé chci vědět, jaká kritéria používáte pro definování států, které se objeví na tom seznamu. Já mám tady pocit, možná, že mě opravíte, jestli se mýlím, země, kde stále ještě existuje bankovní tajemství. Tato koncepce toho bankovního tajemství je jedním z vašich kritérií, protože se mi zdá, že to tak není. A není-li to tak, tak bych rád věděl, proč protože bankovní tajemství se mi zdá právě částí kritérie prezumce rizika pro praní špinavých peněz, protože všichni vědí, že bankovní tajemství je jedním z elementů, které eh, prostě umožňuje praní špinavých peněz. Druhá otázka. Tady se upozorňuje na význam toho rejstříku, No, ale já si myslím, že to je dost eh, celá řada příjemců, čili rejstřík příjemců, ale někteří příjemci nejsou identifikovatelní. Eh, eh, čili tady jedně vystopovatelnost by umožnila, aby se našly, mm, eh, protože zatím výměna informací zdaleka nestačí. Jak by šlo zavést taková opatření, která umožní identifikovat ty finální příjemce v rámci posílené mezinárodní spolupráce? A třetí prvek, já se vždycky vracím k tomu samému No jestli chcete, tak já nebudu vůbec mluvit. Ne, ne, ne. Já snad taky, eh, tak mi můžete udělat. Já teda se nedomňávnívám, že bych nemohl dokončit tedy svůj projev. Vy jste už hovořil dvě minuty, no je mi to líto, hold, nejsem někdo, kdo by byl normálně příliš dlouhý, takže mi dovolte poslední prvek, to je velice závažný prvek a to je fiskální podvod. Znovu opakuji, že by bylo zapotřebí začít s tím, aby byla společná definice mm, těch států a, de, a teď bude asi obtížné, když ta definice nebude existovat, bude obtížné zavést nějaké eh, postupy legitimní. Eh, já bych býval v rámci KDI se rád zeptal komisaře, ehm, protože ta odpověď, kterou oddal, mi tedy neujistil. Říkal, že se hledá společná definice úniku daňového a daňových úniků anebo daňových podvodů ale je to otázka, kterou je třeba posoudit podle charakteristiky každého státu, no to mě tady rozhodně neuspokojilo. Děkuji mnohokrát, pane Mišel. Ještě tady máme minutu a 45 vteřin. Chceme-li tady dodržet tu pětiminutovou odpověď, ale nejprve má slovo pan Kura. Uh, let me answer those three questions. Tak eh, já odpovím postupně. Co se týká těch vysokorizikových eh, a nespolupracujících zemí, Tady jsou tři možné způsoby, jak eh, může být eh, jako taková nějaká země identifikovaná. Za prvé, že se tady neúčastní procesu FSRB, například tady pokud nějaká země neumožní publikaci své eh, vzájemné hodnotící zprávy nebo FSRB a jejich regionálních orgánů. Takže to je jeden způsob, jak může být země předmětem takového procesu. Druhé kritérium vzniká například v situaci, kdy někdo z FSRB vstoupí do toho nominačního procesu, například tedy, když nějaká země má nedostatky co do mezinárodní spolupráce, anebo se identifikují mezery v regulačním a legislativním rámci, pak nějaký člen delegace FSRB tu zemi může nominovat na eh, seznam tohoto procesu ICRG a potom ICRG sama určí, zda ta země má být hodnocena nebo ne, tedy zda má být identifikována jako země, která nespolupracuje nebo země, která je vysoce riziková. A třetí možnost, jak se do toho procesu ICRG nějaká země může dostat, je výsledek té hodnotící, vzájemné hodnotící zprávy. Eh, jsou různé cíle a parametry, které se stanovují v té vzájemné hodnotící zprávě. Třeba když nějaká země má víc než 20 eh, eh, non-compliance položek proti 40 compliance položkám, tak to je jeden způsob, jak se tam nějaká země může dostat. Samozřejmě e, jsou zde otázky rizika v kontextu, to je velice důležité pro jakoukoliv evaluaci v FATF, takže například, když nějaká země je známá jako destinace offshoreových finančních zisků nebo destinace pro bankovní tajemství, tak to je velice důležitý parametr, e, který e, hodnotitelé chtějí hodnotit. Takže s přihlednutím ke všem těch parametrům je potřeba eh, hovořit také o tom rizikovém kontextu. Co se týká reálného vlastnictví a té nedůvěry, to eh, doporučení FATF nehovoří eh, pouze o jednom způsobu registrování skutečného vlastnictví. Registr, rejstřík je jenom jeden způsob, ale jsou tři způsoby celkem z národní perspektivy. Například může zde být povinnost, aby finanční instituce a dezignované nefinanční služby a profese, aby u svých klientů identifikovali, kdo je reálným vlastníkem. E, pak může být ten závazek národních rejstříků, tedy pokud dochází k inkorporaci firem, tak e, se musí identifikovat reálné vlastnictví. A třetí povinnost je třeba u těch firm jako takových když fungují v nějaké zemi, musí identifikovat reálné vlastníky. Takže ten rejstřík není jediný způsob, jak identifikovat reálné vlastníky. Těch mechanismů je celá řada a je na národní jurisdikci si vybrat ten nejlepší způsob pro sebe, jak to dělat. A k té třetí otázce velice stručně. Vyhýbání se daní. Teď po roce 2012 se ukazuje, že daňové trestné činy eh, jsou výraznou součástí kriminality. Takže eh, daňové podvody se považují za jaksi predikát pro praní špinavých peněz. Takže když někdo eh, podnikne daňový podvod a pak se snaží vyprat špinavé peníze, tak se to automaticky klasifikuje jako pokus o praní špinavých peněz. Takže to je taky mechanismus, jak řešit tu vaši otázku. Děkuji vám, pane Kumare. Teď zástupci frakcí. Pan Luděk Niedermayer je první. Thank you very much and welcome. Děkuji, vítejte. Dovolte mi trošku rozvést eh, obecně vzato tu proceduru, kterou jste zmínil v případě Panama, protože my v podstatě začínáme nějakým závazkem země, že něco udělá, na to následuje implementace v dopravního systému a poté vynucování, vymáhání práva. Eh, do eh, jaké míry z vašich zkušeností dochází té právní implementaci, ale v praxi je hodně mezer. Druhá otázka se týká toho, že Od příštího roku má být výměna informací na, na bázi OECD, kde mají být zahrnuty informace o reálném vlastnictví. Já mám opět stejné obavy. Pokud Zda tedy ve všech případech můžeme spoléhat na kvalitu domácího dohledu nebo domácího vynucování práva, aby se zajistilo, že finanční instituce skutečně budou vědět, kdo je reálným vlastníkem daného třeba fondu. A v neposlední řadě se vás chci zeptat, jak vnímáte to, že některé země podnikají jednostrané kroky, aby se vyhnuli problému, zejména s výběrem daní nebo praním špinavým peněz. Například eh, eh, FATKA v USA. Představuje to podle vás krok vpřed? A nebo je to spíš jenom komplikování věcí? Děkuji. Děkuji. To byly zajímavé otázky. Prosím, pane kolego. Panama Papers ukázaly určité trendy, které se reflektují i v těch prvních hodnoceních, která jsme provedli mezi našimi členy, kde zjišťujeme, že ačkoliv ty země podnikly velký pokrok co do vytvoření nutného regulačního legálního rámce, tak ta implementace stále pokulhává. E, některá prvotní hodnocení ukázala, že ty země mají problémy dostat se na úroveň výrazné nebo vysoké compliance, aby se tak řeklo, co do implementace těchto opatření. Takže byl to dobrý začátek eh, ve smyslu toho, že ten regulační a právní rámec eh, existuje, ale implementace je další velká výzva, se kterou se země chtějí nějak eh, popasovat, alespoň v těch prvotních fázích. Co se týká otázky reálného vlastnictví, FATF byla prvním mezinárodním orgánem, který jasně stanovil standardy ohledně reálného vlastnictví už v roce 2003. A teď definice FATF reálného vlastnictví se eh, identifikuje nebo respektive se na ně odkazuje ve všech, eh, na, na všech mezinárodních forech, včetně OECD nebo na globálním foru pro daňové otázky. Takže nejde o to, zda musíme změnit definici nebo zda musíme najít nějaký způsob, jak definovat eh, identifikaci reálného vlastnictví. Otázka je, jak účinně jsme schopni ty požadavky, které už nějakou dobu existují, včlenit do vlastního národního legálního rámce. No a pak eh, druhá otázka je sdílení informací. To je pak daleko jednodušší, protože dokud ty informace nemáte, tak je nemůžete ani pořádně sdílet eh, se, se svými protějšky na mezinárodním poli. A to je jeden z hlavních požadavků co do mezinárodní spolupráce. Takže já si myslím, že eh, opět toto vlastně souvisí opět se vším s tím, jak země implementují ty požadavky a jaké systémy mají pro sdílení těch informací s mezinárodním polem. Eh, co se týká toho třetího tématu, tedy jednostrané činnosti, jednostranných kroků ze strany některých států eh, v, v rámci šíře působnosti FATF není hovořit o jednotlivých jurisdikcích a o národních rámcích politiky, ale je to něco, co bude hodnoceno eh, v rámci hodnocení compliance, eh, kdy FATF pouze komentuje, jak se ta země eh, srovnává s implementací právního rámce. Ale my jako mezinárodní organizace nezabíháme do těch podrobností na národní úrovni, co se týká těchto témat. Děkuji. Děkuji. Nás to ale také zajímá, které státy e, jsou ty jaksi předjezdci a kteří to zdržují. Dál je na seznamu kolega Ramon uh, Antondo za SAD. Yeah, please. I am here. Eh, Dobré odpoledne. Já bych chtěl eh, mít tři otázky na vás. Za prvé, víme, že hlavním důvodem vaší organizace je vytvoření norem a stíhat praní špinavých peněz eh, a financování trestné činnosti a podobně. Chápu, že zde jsou třeba Kajmanské ostrovy nebo Panama, jak bylo řečeno, mm, mm, které jsou z toho vyloučeny. Potom ale jsou další, jako Bosna, Hercegovina, také jsou na tom vašem seznamu. První otázka, která mě napadá, zvážíte i daňové úniky jako trestný čin? To znamená, pokud do statutu vaší organizace se dostanou opatření pro boj proti daňovým únikům, e, samozřejmě těm velkým. Za druhé, Máte nějaký mechanismus, jak spolupracovat s mezinárodními institucemi, to znamená OECD, eh, G20, Evropská unie, proto, aby vaše činnost usnadnila pokrok v boji proti daňovým únikům, to je téma, které nás přivedlo na tuto schůzi. A za třetí, s tím, že Evropská unie velice striktně respektovala váš návrh vypracovat seznam těch rájů. <clears throat> Jaká doporučení navrhujete pro vypracování komunitárního seznamu a proto, abychom vylepšili evropskou legislativu proti praní peněz? Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. To jsou otázky, které nás nesmírně zajímáme a které už jsme částečně diskutovali v jiné souvislosti s panem Moskovičem. On pokud je o ten seznam, od roku 2007, když byl zaveden celý ten proces, tak <clears throat> my jsme proskoumali více než 80 zemí, jak eh, respektují předpisy, jaké nedostatky mají s eh, dodržováním norem eh, a byly předmětem našich zpráv a 15 se dostalo na veřejný seznam a od té doby, pardon, 59 bylo na seznamu a z nich 49 eh, od té doby udělalo velký pokrok. Eh, to znamená, eh, zavedli právní rámec, regulace, předpisy, provedli reformy, takže se dostali ze seznamu a tak je, to nám vysvětluje, že ten proces skutečně byl úspěšný nejenom teoreticky, ale statisticky. Tyto země Eh, když se dostali na ten seznam, tak se jim to vůbec nelíbilo. A mm, poté, když se tam dostali, tak se snažili z něj dostat. Mm, tak to vypadal ten proces. Daňové uniky, no opět to, je, to se dostalo eh, do e, našeho glosáře terminologie tzv. predikativních trestných činů, tedy je to samostatný trestný čin, e, třeba i včetně jako padělaní a pozměňování měny a podobně. A e, víte, že my se nezabýváme tolik daněmi, ale výnosy z této trestné činnosti. A e, takže, e, protože to se stává tedy predikativním trestným činem pro praní peněz. Za druhé, naše spolupráce s jinými partnery. Ano, velice aktivně spolupracujeme s mezinárodními partnery, včetně Světovou bankou, Měnového fondu. Náš sekretariat sídlí, je tedy velice aktivní sídlí v sídle OECD my tedy velice spolupracujeme třeba na tématice určení skutečných eh, eh, vlastníků. I G20 také eh, hodně se na nás odkazuje, především pokud jde o naši práci v oblasti skutečných, zjišťování skutečných vlastníků, těch trustů a podobně. My produkujeme různé studie, zprávy a k evropské legislativě ještě. To samozřejmě nespadá pod náš mandát, my vám nemůžeme říkat, co byste měli dělat, ale Evropská komise je členem FATF a dalších 15 členských států. Um, my pravidelně tedy o tom diskutujeme na našich plenárních schůzích a rozhodujeme konsensuálně. Děkuji mnohokrát. Já mám doplňující otázku. Jaké části vašich doporučení jsou veřejně přístupné a zda nebo zda instituce kladou důraz na důvěrnost? The basic information uh, about... Uh, Ty základní informace o firmách, jako například kdo je eh, v statutárních orgánech, v představenstvu, eh, kdo je v managementu, jaká je adresa sídla, nebo eh, jaké, kde jsou provozovny. To jsou základní informace, ty musí být veřejné. Samozřejmě, to je v našem doporučení 24, to jsou základní informace, které musí být eh, veřejné. Pokud jde o informace o skutečných vlastnících, tak eh, tady máme jasno, to by mělo být aktualizováno vždycky přesné eh, a mm, eh, orgány činné v trestním řízení by k tomu měly mít přístup. Třeba když potřebují orgány tuto informaci, tak země musí mít takový mechanismus, aby tyto orgány činné v trestním řízení měly včas přístup k takovéto informaci o skutečných vlastnících. Takže to je k tomu, abyste věděli, které informace jsou veřejné a které jsou dostupné jinak. Děkuji, mám tady ještě čtyři. Eh, na seznamu Malte Ruiz a Alde, pak jedno za GUE, jedno za Zelené a ano, Gameš, jako vždycky. Ale před nejdřív se přihlásil Matkarty. Prosím. Paní Ruiz, děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, Pravda je, že já tedy nevím, zda Daffy je renovovaná verze eh, aby Voltera, aby se našel jeden z těch nejlepších možných světů. Vezměte si, kolik společností eh, bylo zveřejněno v Panama Leaks. Máme tady spoustu organizací, které se věnují eh, této záležitosti, ale máme tady řadu zemí, které se snaží uniknout z tohoto seznamu, ale zase některé země, které ho chtějí opravdu vydat. Vy jste považoval že je třeba doporučit větší sankci mezinárodního společenství pro, na adresu členských států, které neplní e, ty požadavky, e, eh, jaká je spolupráce s příslušnými národními úřady a vy, kteří revidujete tolik zemí, jestli pak jste se dívali na tu infiltraci těch Panama Leaks, děkuji vám mnohokrát. To byla velmi krátká otázka, prosím. Uh, FATF is not an investigative body. My nejsme vyšetřovacím orgánem, neprovádíme vyšetřování, ale my provádíme výzkumy, rešerše, vyhodnocujeme země, jak implementují standardy naše a poté publikujeme zprávy, kde eh, popisujeme určité trendy, třeba financování terorismu, mm, o zločineckých aktivitách, takže to děláme. To spadá pod náš mandát, ale my nemůžeme provádět vyšetřování jednotlivých kaus. To musí dělat příslušné národní orgány. A pokud jde otázku eh, skutečných vlastníků a sankcí, no to je součástí našich doporučení, například doporučení 35 hovoří o eh, eh, uměrné, odrazující, zastrašující sankci, kterou je třeba uložit, pokud se naleznou nedostatky. Potom Máme další doporučení, které říká, že formálně eh, například eh, za porušení předpisu by měly být uloženy odstrašující sankce, měla by být ta možnost v národních řádech. Dále my při tom hodnocení eh, zjišťujeme, zdali ty sankce skutečně jsou k dispozici, ale hlavně zdali se aplikují také. Takže tím se zabýváme, jak se ukládají ty sankce při vnitrostátním orgány v případě eh, porušení eh, předpisů, k jakému odsouzení došlo, jaké tresty byly uloženy, třeba i orgány dohledu nám jde o to, aby eh, členské státy nebo státy, aby eh, ukazovali, jak jsou efektivní v implementaci. Pokud jde o skutečné reálné vlastníky, no tak eh, to opět je v kompetenci státu. Ty musí mít k dispozici kvalitativní, kvantitativní informace. A to všechno my vyhodnocujeme, když hodnotíme jednotlivé země. Děkuji vám mnohokrát. A teď ještě 30 vteřin na otázku odpověď. No dobře, já jsem zvědavá na to, abychom prostě přešli k těm empirickým záležitostem. Já neříkám, eh, že děláte něco špatně, ale když revidujete všechny ty dokumenty, jaký rozdíl je mezi tím, co vidíte teoreticky a to, eh, co se objevilo díky těm infiltracím. Já bych to dal do určité perspektivy. Třeba v našem hodnocení země, tak třeba, když, eh, tak tam zkoumáme, jak ta země identifikuje rizika praní špinavých peněz, tedy finanční rizika, a jaká opatření přijala, aby řešila tato vytipovaná, identifikovaná rizika. My, naši hodnotitelé, tedy naši kontroloři, tedy eh, eh, vytvoří Eh, takovou notu eh, na základě různých eh, informací, důvěrných, nedůvěrných, veřejných, z webovských stránek čerpají a všechny ty věci tedy potom mm, použijí, ten tým použije pro vyhodnocení toho rizika. Třeba je možné, aby ten tým hodnotitelů, aby třeba Mm, třeba dospěl k eh, trochu jinému závěru než ta země, protože dělá velké rešerše, protože pracuje s nejrůznějšími informacemi z různých zdrojů. A, mm, takže takto probíhá ten proces hodnocení zemí. Další Fabio Di Masi. Vítejte. Já jsem rád, že FATF eh, konečně mohla přijet na naše zasedání. Slyšel jsem, že byly v minulosti nějaké problémy, že jste si nemohli najít čas, eh, byť jste měli čas mluvit s finančními lobbysty v Bruselu, tak jsem rád, že jste se konečně rozhodli takto. Mám jednoduchou a přímočarou otázku. Eh, znám jednoho bývalého bankéře Goldman Sachs, který byl na Bahamách a ověřil si tam registr firem. Šel tam s konkrétní žádostí a oni byli schopni antedatovat dokumenty přímo před jeho očima. Já k tomu mám doklady, mám k tomu fotografie, přesnou zprávu a tu brzy vydám. A budu žádat FATF, aby vysvětlili, proč si myslíte, že Bahamy tak nějak splňují e, všechna pravidla, protože na tom seznamu rizikových zemí nejsou byť jsou na podobném seznamu Evropské komise. Eh, nakonec podle Youngs Rocika z Panama Papers League pakli, že by do tohoto byl, byla zapletena i německá banka, bylo by to zhruba takto. Když někdo vlastní 25% nějaké společnosti, tak musí být ověřen podílník. Byly zjištěny případy obcházení tohoto pravidla, že někdo měl jaksi eh, partnera, nebo se to týkalo manželek, pak je celkem pět partnerů a tím pádem už eh, není potřeba nic kontrolovat. Skutečně tvrdíte, že je to problém pouze s implementací nebo je to problém pravidel? Děkuji. Děkuji, takže prosím. Tak dovolte mi eh, vyjasnit, že eh, předchozí slyšení Eh, bylo v konfliktu s plenárním zasedáním finanční zprávy, takže náš generální tajemník nemohl přijet. Já jsem tady byl jako součást sekretariátu, hovořil jsem o projektu sdílení informací a o iniciativách fintech, které eh, se na tom semináři probírali, takže eh, proto jsem tady byl. Rád bych tedy dementoval to, že nikdo ze sekretariátu FATF neměl zájem se s vámi setkat, to není pravda. My máme zájem a proto se chceme na tomto procesu podílet. E, co do Baham, nebylo by fér, abych komentoval jednotlivé jurisdikce, jak tam věci fungují a jak se falsifikují dokumenty, ale ano, v rámci procesu hodnocení, pakliže do nějaké země pojede tým a provede tam hodnocení, podívá se na to riziko, jaké to země představuje, a to v kontextu na materialitu tohoto rizika, strukturální prvky a kontrakční e, aspekty existence Baham e, v rámci rizikového profilu, ale i ve vztahu k ostatním zemím a pak provede hodnocení. Takže ten hodnotící proces není něco, co by bylo stejné úplně pro všechny. Řeší se riziko v kontextu, a jak vypadá rizikový profil dané země v eh, dané perspektivě, takže to je jenom tak. Co se týká otázky reálného vlastnictví, definice FATF je velice jasná. Je potřeba se zaměřit na tu definitivní fyzickou osobu, která řídí danou entitu. A pokud se podíváte na ten scénář, který jste popsal, tedy že se někdo snaží to, toto obcházet, prostřednictvím někoho jiného, kdo má vlastně tu firmu řídit, ale nemluví se o tom, tak to je něco, co už v té definici je. Alespoň já to tak vnímám, že eh, finanční instituce musí identifikovat, kdo je ta konečná fyzická osoba, kdo řídí tu korporátní entitu. A pokud toho ten systém schopen není, tak ta země neplní tento požadavek. Zkrátka to právní ustanovení nefunguje. Ale to je kontinuální proces. Takto se dostává do celé perspektivy ta globální riziková skupina. My řešíme přesně to, jak se eh, tyto informace zamlžují kriminálníky, jakým způsobem jsou tyto otázky zneužívány kriminálníky, aby za, zamlžili tu vlastnickou strukturu. No a připravujeme pak případové studie nebo doporučení nebo osvědčené postupy, abychom zvyšovali povědomí a upozorňovali země na to, že ta, ten a ten problém se má řešit tak a tak. Takže to není jednorázová věc, je to trvalý proces, je to součástí našeho profilu, našeho mandátu. Ehm, za naši existenci jsme vyprodukovali zhruba 60 takovýchto typologických eh, zpráv. Hovoříme o různých sektorech, o zranitelnosti poskytovatelů různých složeb, Eh, po, eh, řešíme otázku reálného vlastnictví, řešíme otázku zranitelnosti, například zájmu právníků ve věci praní špinavých peněz, takže neřešíme to izolovaně. Ano, vždy v kontextu. Děkuji za obsáhlou odpověď. Vy jste popsal i způsob fungování. Heidi Hautala. Děkuji, pane předsedo. Pane Pumare. Eh, četli jsme vaše stanovisko. Eh, z toho se ukazuje, že jde hlavně o implementaci a monitorování. Chci se vás zeptat na váš názor na dohledové orgány v členských státech. Do jaké míry lze věřit tomu, že jsou nezávislé, že jsou účinné a že mají dostatek prostředků? Pak mám druhou otázku v těch úvodních otázkách jsme se dotkli tématu některých eh, států, Spojených států amerických. A ta písemná odpověď byla poměrně rezervovaná. Eh, mluvilo se o nějaké definitivní zprávě, která eh, má vzniknout do konce roku 2016. Doufáme, že se to skutečně stane. Chci se zeptat, zda byste nám mohl říci něco víc ohledně toho reálného vlastnictví a nedostatků v této oblasti eh, v USA, protože jsme neustále konfrontováni otázkou toho, že USA jsou tak důležitým hráčem a jak je možné, že tam je tolik problémů. Děkuji. To je opět důležitá otázka, prosím. Děkuji. Otázka zdrojů účinnosti a nezávislosti dohledových orgánů, to je něco, co je mezi nejvyššími prioritami kontrol v terénu. Když tedy nějaký hodnotící tým provádí hodnocení, takže například eh, Podíváme-li se na hodnocení našeho odboru pro finanční spravodajství, tak se samozřejmě na toto ptáme. Jak zajišťujete nezávislost eh, vašeho orgánu? Na základě čeho přesně provádíte operace? Jak zajišťujete že ty vaše zprávy o podezřeních jsou rozšiřovány co nejobjektivněji a tak dále. A stejné otázky se týkají národních orgánů. Takže když hovoříme o hodnocení, rád bych řekl, že hodnocení zahrnuje eh, i kontrolu v terénu, dva až tři týdny to trvá, kde ten hodnotící tým se setkává v podstatě se všemi důležitými národními orgány, které jsou součástí tohoto rámce, takže se s nimi mluví, informují se, získávají se informace od nich ehm, a pak je potřeba skonstatovat, že se ta země skutečně snaží. Takže to je velice důležitý prvek toho hodnotícího procesu. Jde o efektivitu, ehm, implementaci a zdroje národních orgánů. K té druhé otázce, hodnocení v USA, ta odpověď byla rezervovaná, protože to hodnocení probíhalo a vlastně probíhá, zatím jsme tu zprávu nevydali. A dokud není vydána správna, zpráva o vzájemném hodnocení, tak ta zjištění nejsou finální a ta daná jurisdikce se neměla šanci na tu zprávu podívat. A do té doby my to, my to nezveřejňujeme, je to mezi tím hodnotícím týmem a tou danou zemí. Nicméně s radostí vám oznamuji, že ta zpráva, hodnotící zpráva pro USA byla vydána už minulý týden, řešila otázku reálného vlastnictví poměrně podrobně, řešila systémy, které existují na federální úrovni, ale i na státní úrovni, protože v USA eh, ty firmy fungují na státní úrovni, jak jste zmínila Delaware a pár několik dalších států jsou významnějšími aktéry na tomto poli a ta zpráva dochází k závěru, že ačkoliv USA má robustní systém pro Eh, vyšetřování a stíhání a konfiskace v oblasti praní špinavých peněz, jsou zde vážné mezery co do identifikace reálného vlastnictví eh, podniků a jiných struktur. Takže to je identifikováno jako nedostatek eh, co do operací v USA. Děkuji vám. Pokud vaše zpráva byla zveřejněna, tak nám ji jistě dáte, že ano. Je to veřejná zpráva? Ano, je to veřejná zpráva. Výborně. Ano, ta zpráva je na webu FATF, takže si to můžete stáhnout. Fajn. Takže teď jsme přesně vyčerpali čas, začali jsme později, teď se připustí ještě dvě otázky a pak jsou koordinátoři. Takže kdo bude první? Matt Carty. Stručná otázka, stručná odpověď. Short question, short answer. Okay, okay thank you, um, chairman, and um... Děkuji, pane předsedo. Vítejte. Jenom bych se dotkl něčeho, o čem se mluvilo, takže země by mělo zajistit, že každý sektor, kde existují povinnosti z titulu praní peněz, eh, musí eh, být pod dohledem nezávislého orgánu. A to platí i pro nefinanční profese jako realitní makléři, a účetní a podobně, které pro, jsou eh, samozprávné a měl by být pod dohledem. Máte nějaký názor na tento eh, na toto doporučení a je to v souladu s požadavky FATF? No, dva, ano, doporučení 2223 se tím zabývá. Zabývá se tedy tou tematikou eh, Eh, takže eh, profesemi, které jsou regulovány jako účetní, eh, jako jsou obchodníci s cenými kovy, kameny, právníci, advokáti, takže kde existuje potenciální riziko. Takže FETA FATF již má doporučení pro tyto sektory, kde se říká, že členské státy by měly mít takový systém, který bude zajišťovat, že i tyto sektory budou uh, Eh, podléhat eh, příslušným národním předpisům proti praní peněz. 22 a 23. Hm, děkuji, Ana. Kru, stručně. Vaše doporučení, aby manažeři tedy eh, byli považováni za fyzické osoby. Ano, mm, paní Věra Jurová také se o tom zmínila, že by to mělo spadat eh, pod praní špinavých peněz, takže to je docela ale v rozporu s cílem, protože a vy to víte velice dobře. V řadě zemí máte fir, fiktivní firmy a ti manažeři ti řídí stovky firm. A Třeba na Kypru. Já jsem si tam otestovala konkrétní jméno a orgány mi nikdy neodpověděly. A já, odpověděli. já jsem zjistila, že ten manažer, je to mladá žena, že řídí spoustu e, firem. Třeba na Madejře dva e, řídí více než sto firem. Takže prostě tak to nemůže přece fungovat. Takže proč mm, e, mm, tomu nevydáte doporučení, abyste toto zakázali? Eh, každá firma musí sdělit, kdo je ten skutečný eh, vlastník, tedy fyzická osoba. Stručná otázka, stručná odpověď, ano. My, my říkáme naše doporučení, že to je tedy fyzická osoba, která je eh, skutečným vlastníkem, má tedy pod kontrolou Hmm, a e, tu, e, nebo je to osoba, za e, jejíž jménem se provádí ta transakce, takže my to máme, máme definici, protože jenom ten manažer, který provádí ty transakce, tak nemusí být tím konečným vlastníkem, protože to může být úplně jiný subjekt. Ale prostě to nemusí být ta fyzická osoba která v podstatě je vlastníkem a kontroluje ten subjekt. Takže musíme mít jasno, co míníme tím eh, skutečným vlastníkem a fyzickou osobou. Děkuji mnohokrát, pane Kumare. Mohu vám eh, dosvědčit, že jste tady přesvědčil jako expert bez velké hromady papíru. Jste na základě svých bohatých zkušeností mohl odpovědět velikou poklonu za to máte, protože už jsme si vyslechli řadovných expertů, kteří postupovali jinak. Děkuji mnohokrát a jistě se na vás eh, budeme rádi obracet. Dovolte, abych teď ukončil tuto část našeho programu. Dvě minuty přestávka a ti, kteří nejsou oprávněni účastnice schůze koordinátorů, musí prosím pěkně opustit místnost. Děkuji a veřejná část naší schůze je tímto ukončena.